Vzhledem k tomu, že máme pouze jednu hodinu na dvě zprávy, ráda bych zahájila zasedání. Je mi líto, že kolegové se opozdili, ale čekat na ně nebudeme. To znamená, že začneme zprávou bodem číslo 8 vývoj makroregionálních strategií EU, stávající praxe a výhled do budoucna, zejména ve Středomoří, to je François Alfonsi, kterému nyní tímto dávám slovo na úvod. Děkuji. Merci, madame Děkuji vám, paní předsedkyně. Já vám budu prezentovat eh, dokument, který byl eh, předložen komisí a týká se vývoje makroregionálních strategií v EU. Tento dokument eh, se tedy věnuje této otázce. Makroregionální strategie v Evropě to je relativně nedávná, nedávný postup. V roce 2009 v Baltské oblasti vznikl první makroregion a mm, tento nový, toto nová oblast evropských eh, politik se snaží eh, vytvořit konsistentní eh, postupy v rámci makroregionální strategie. Eh, první případ, jak říkám, je Balcká oblast se čtyřmi eh, pilíři a s prioritními osami. V, následně po Balcké oblasti také Podunají vytvořilo makroregionální region odpovídající stejnému úsilí, to znamená koordinovat v rámci daného uh, Um, horského či přímořského uh, kraje, uh, politiky regionálního rozvoje a politiky koordinace, velké programy, transevropské dopravní sítě uh, a námořní politiky. Makroregionální strategie podle našeho názoru obsahují nové možnosti. Podporuje to cíl číslo 3, jsou politiky soudržnosti. Po několika letech se můžeme zamyslet nad výsledky této první zkušenosti. Co z toho můžeme vyvodit? Za prvé je tady opravdové očekávání mm, využívání této oblasti eh, evropských politik eh, s cílem eh, rozvoje na regionální bázi. Koncepce makroregionů ukazuje, jak pokročila vpřed evropská myšlenka umožňuje Evropanům, kteří sdílejí určitou oblast, určitou společnou historii, obnovit či posílit tyto vazby a vytvořit si sdílenou spolupráci. Sama komise ve zprávě z června 2011 zdůraznila eh, výhody takovéto spolupráce a eh, doporučila, aby se politiky soudržnosti i financování tohoto rozvoje přizpůsobilo tomuto novému eh, makroregionálnímu pojetí jak v Balcké oblasti, tak i v Podunají, eh, bylo zdůrazněno, že tady se hrávají tyto politiky strategickou úlohu. Zdůraznila to rada. Zpráva věcí veřejných, která je tady eh, v makroregionu k dispozici, je dosti komplikovaný a je tady zapotřebí eh, jasného postupu. DG Regi, Regio sdělila, že nemůže v současné době poskytnout více. Makroregion se ovšem nesmí stát pouze eh, černou dírou pro rozpočtové prostředky, musí přinášet opravdové výsledky. A proto rada eh, zdůraznila eh, trojné žádné nové prostředky navíc, žádné nové institucionální nástroje a žádné nová nařízení. Naproti tomu ale rada ještě za maďarského předsednictví 13. dubna tohoto roku zdůraznila určité modulaci a prohlásila politiku tří ano, ano pro komplementaritu financování, ano pro inst- koordinaci institucionálních nástrojů, ano pro nové projekty. Takže je tady vlastně taková dialektika v této diskusi. Um, u prvních makroregionů je zde snaha o rovnováhu a rovnováhu bychom měli definovat uh, Dříve než to ovlivní v roce 2014 eh, nová právní úprava. Makroregionální strategie ukazuje, že je tady několik možných eh, potencialit eh, u této strategie. Především Jde o to vytvořit referenční rámec pro politiku soudržnosti a podporovat mezisektorovou spolupráci. Tak je možné orientovat investice komplementárním způsobem a díky globální vizi je možné eh, využívat těchto zdrojů. Další výhodou a další přínosem je, že je tady možná lepší spolupráce mezi jednotlivými nástroji eh, Unie. Například EIB eh, e může být využita. To umožňuje eh, konvergenci zdrojů z regionů, z členských států a samozřejmě z evropských fondů prostřednictvím eh, zprávy věcí veřejných na několika úrovních. Všichni zastávají názor, že takováto konvergence zdrojů to je strategie, která je přínosná pro všechny. A konečně makroregionální strategie dává politice sousedství v Unii jasný rámec pro obnovu těchto politik pro vedení dialogu a pro eh, plodnou spolupráci na bázi regionu. To jsou tedy eh, výhody, které se ukazují z první analýzy, ale jsou zde samozřejmě i obtíže. To všecko eh, neprobíhá pouze hladce. První obtíží je, že každý, každý makroregion Eh, má teritoriální dimenzi v definování daného území a dále má funkční dimenzi prostřednictvím priorit. Tato dvojí dimenze eh, nevzniká od začátku spontánně v době, kdy je zahájeno fungování takového makroregionu, musíme mít souhlas všech místních či regionálních samozpráv. Je zde zapotřebí eh, určitá fáze jednoho až dvou let, eh, aby se všechny věci vytvořily, aby se rozjeli první priority a takový makroregion teprve postupně se zajíždí. Dále Eh, může dojít také k mezivládní eh, oblasti, mezivládní dimenzi v těchto makroregionech, protože se to týká několika států, tudíž několika vlád. Ale měli bychom se vyhnout eh, takovému mm, mezivládnímu nastavení. Mělo by to být e, zpráva na více úrovních. Jen tak je možné zajistit, že je to skutečně evropské zaměření, zaměření evropského regionálního rozvoje podle priorit EU. A konečně Vytvoření eh, budoucích makroregionů, to je otázka, která je trošku ještě nedefinovaná a je třeba spustit eh, konsistentní postupy a v každém případě vždy to vychází ze skutečné motivace aktérů přímo v terénu. Sousedské regiony jsou tady zapotřebí, aby bylo možné realizovat makroregionální strategii. To musí vyplývat z územní politiky, rozvoje na teritoriální úrovni a nikoli z oblasti zahraniční politiky. Ta by nebyla uspůsobena takovýmto ambicím. Jaká opatření tedy můžeme navrhnout, abychom vzali v úvahu všechny tyto první závěry? Za prvé, Rozvoj makroregionálních strategií, podle mého názoru, musí spadat do globálních úvah, abychom se vyhnuli nějakých nahodilých eh, či pouze bezprostředních cílů. Ehm, například e, předpokládaná mapa makroregionů, to by mohlo být zajímavé, i když by vlastně šlo pouze o určité načrtnutí perspektivy, která by vůbec nebyla závazná, mohla by se dále podle vývoje měnit. Druhé možné opatření. U každého makroregionu musíme počítat s takovou předběžnou fází, kde se zapojí všichni příslušní partneři, vytvoří si hlavní osy a vytvoří si základ budoucí zprávy věcí veřejných. Podle rozhodnutí Rady je komise tím přirozeným orgánem, který řídí celé celý, celý tento postup. Musí proto mít příslušné zdroje, ať už finanční nebo lidské. A konečně finanční prostředky na podpoření makroregionálních postupů, to eh, spadá do transregionální, transnacionální a mm, transhraniční spolupráce. Tady jsou určité prostředky na období 2014 až 2020. A e, mně připadá, že toto vše je konsistentní s rozvojem makroregionu. Podpora e, ve finanční oblasti musí začít již v předběžné fázi, jakož i ve fázi samotného spuštění. A konečně, a myslím, že to je opatření, které musíme považovat za velice důležité, Komplementarita financování se musí stát kritériem pro eh, rozhodnutí. Musí to jít ve prospěch makroregionálních strategií. Jsou zde kritéria pro výběr, jako se uplatňují eh, i v jiných případech využívání evropských fondů. Tolik tedy jen velice stručně k prvnímu nastínění makroregionální politiky. A na závěr bych jenom řekl, že teď jsme v takové klíčové době. Makroregiony byly spuštěny, máme zde celkově pozitivní bilanci, to myslím, že nikdo nebude vyvracet v této fázi. A je zde tedy nová nové programovací období, které začíná. Musíme se tedy i my zamyslet nad tím, jak využít pozitivního dopadu a jak ho lépe začlenit do budoucích programů EU to mě přivádí k tomu, že chci říci, v čem je důležitá makroregionální strategie ve Středomoří. Pro dnešek eh, se omezím jen na určité aspekty, protože o dalším rozvoji této zprávy budeme eh, hovořit i později. Já se omezím na obecné prohlášení a vysvětlím, proč podle mého názoru je tato věc dobrou iniciativou a proč bychom měli makroregionální strategii ve Středomoří posunout dál. Za těch několik měsíců, co se tímto zabývám a konzultuji nejrůznější regionální orgány, konstatuji, že tady opravdu je opravdové očekávání a skutečná vůle postupovat tímto směrem. Eh, jaké jsou hlavní důvody? Jednak eh, Středomoří je takovou velkou oblastí, kde všichni sdílíme Eh, přírodní rámec, historii, kulturní eh, pozadí a eh, je tam 250 milionů obyvatel, kteří spadají do zemí, které mají, které mají pobřeží středozemním moře. A tady je zapotřebí určité koordinace, určité společné vize při definování makroregionální strategie. Za druhé, v této oblasti eh, jde o velice veliké území, proto si musíme klást otázku, jaké nástroje by byly nejvhodnější. Především je tady například jadersko-jonský makroregion, který už existuje. A eh, někteří aktéři již pokročili dost daleko v jeho přípravě. A mm, to se týká východního středomoří. Podle mého názoru by tedy bylo potřeba dále prohloubit eh, konzultace, abychom se rozhodli, zda by tady byl jeden jediný makroregion pro celé Středomoří, nebo dva, zda by byl tady západní a východní Středomoří jako dva samostatné makroregiony. To je ovšem otázkou další diskuse. Je třeba postoupit dál v konzultacích a já se k tomu ještě vrátím. Možná by bylo dobré zorganizovat slyšení v našem výboru a proskoumat v něm další možnosti. Třetí bod. Středomořská oblast vzhledem ke klimatu, které je středomořské, eh, mají velice podobné aspekty. Mnoho věcí je tedy podobných, počínaje zemědělství, eh, v celém tomto makroregionu je víceméně podobné se, stejným, se stejnou škálou zemědělských produktů. Také podobná problematika v environmentální oblasti, včetně požáru. A mm, také je zde ta velká hospodářská výhoda, že to je velice turisticky důležitá oblast, proto je eh, pro ně velkým zájmem spolupracovat, aby uchovali to nejdůležitější ve svém regionu. Další eh, možnosti Eh, otázka námořního, námořní dopravy, zejména nákladní námořní dopravy, eh, která by měla být organizována tak, aby eh, zde došlo k dobré spolupráci. V evropském žargonu se tomu říká námořní dálnice. Eh, no, dálnice to je trošku taková pozemská koncepce, nicméně hovoří se i o mořích v tomto smyslu. Spíš bychom asi měli hovořit o námořních trasách než dálnicích. A ty by měly být definovány tak, aby umožnili dobrý přístup k některým trošku izolovaným oblastem, zejména k ostrovům, a měly by být koncipovány tak, aby také trošku odlehčili přetíženou nákladní dopravu eh, na zemi, což má ještě navíc strašnou eh, ekologickou ekologickou bilanci. Další osa, která je opravdu důležitá, je otázka obnovitelných energií, zejména sluneč, solární energie. A tady vidíme u takovýchto cílů, že makroregionální strategie by mohla velice dobře vytvořit e, dobrou spolupráci, včetně partnerů, jako je EIB. Další důležitá osa biodiverzita, protože Středomoří je e, oblast velice e, rozmanitá, ale současně i velice ohrožená. Je tam nadměrný rybolov, který je velkou hrozbou, je to Středomoří je uzavřeným mořem e, s velmi hustou dopravou. To nás také velmi trápí v oblasti Středomoří, pokud je o kvalitu životního prostředí. A také mořské i přímořské přirozené stanoviště pro faunu. To je velice důležité i z hlediska politiky sousedství. Tolik tedy jen v hrubém načrtnutí. Proč si myslím, že předomorská pánev by velice potřebovala makroregionální strategii? Já dodám k tomu ještě mm, stručnou poznámku. Musíme identifikovat eh, ty oblasti, kde je spolupráce obzvláště Um, postrádána. A myslím, že právě Středomoří je velice výmluvný příklad. A tady pán Ujias v Sardinii na Korzice. My oba dva velice dobře víme, jak nám chybí dynamika rozvoje, propojení mezi regionů, které jsou přitom tak velice blízko sebe. Dále. Proč eh, tedy tady je tento deficit v rámci EU v oblasti Středomoří? deficit, který je zcela jasný. Mimo ovšem EU Středomoří je také e, horizont blízkého sousedství. 500 milionů obyvatel celkově v celém Středomoří i mimo EU. A je to další velký prostor, který může e, projevit jasné výzvy. A já už končím, dostávám se k této úvaze. Všechny tyto možnosti, všechny tyto výzvy znamenají, že všechny státy a všechny národy v rámci Středomoří by se měly pustit do posílené spolupráce, měly by se otevřít všem partnerům a proto je eh, makroregionální strategie vynikajícím nástrojem. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Eh, prosím, máme už opravdu pouze 15 minut pro stínové zpravodaje a diskusy chci říci, až bude předložena zpráva, návrh zprávy, bude rozprava pokračovat. Bude to, doufám, na konci ledna, takže prosím, buďte co nejstručnější. Tomas Tojč eh, je první stínový zpravodaj. Köszönöm szépen a szót, a lehetőséget, tisztelt elnök asszony, kedves Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, Máme málo času a tak se omezím pouze na tři stručné komentáře. Jednak chtěl bych poblahopřát panu Alfonsimu eh, k této skvělé podrobné přípravě a k vypracování tohoto dokumentu, který před námi leží. Ten eh, pracovní dokument i to jeho ústní doplnění je, myslím, skvělým základem pro naši další práci. To byl první bod. A ty zbylé dva body jsou takové, že chci říci, že osobně podporuji makroregionální strategii, protože obohacuje politiku soudržnosti, a to pro vlastně pro celá příští desetiletí a kromě toho také hovoříme o velice užitečném a ambiciozním projektu. Eh, naše primární role je přitom hodnotit práci, která probíhá. Nicméně něco mi tu chybí. Myslím si, že bychom v tomto dokumentu měli zaměřit na ten fakt, že i přípravná práce, i provozní fáze Baltické strategie a Dunajské strategie a jejich hodnocení jsou našimi prioritami číslo jedna. A prosím, neberte to tak, že když podtrhuji hodnocení a evaluaci, e, neberte to tak, že máme pouze dvě makroregionální strategie v celé EU. Není to tak, že bychom se mm, všechny tato téma, všechna tato témata se snažili hodnotit eh, teď a co nejkomplexněji, takže všechno ostatní by bylo odsunuto do budoucnosti. To tak vůbec není. Těch uplynulých pět let nám poskytlo tolik zkušeností, že je nyní skutečně potřeba provést hodnocení práce, kterou jsme již odvedli, což připraví práci pro období budoucí. Takže ze všeho nejdříve musíme jasně říci, že na základě jasných indikátorů pak musíme hodnotit přípravnou fázi i provozní fázi těch dvou stávajících makro, eh, makroregionálních strategií v EU. Pokud jde o budoucí strategie, máme dvě možnosti. A já si nejsem jist, zda musíme rozhodnout okamžitě, ale musíme jasně říci, že se jedná o dvě naprosto odlišné součásti stejné věci. Jedna věc je, že zde máme institucionální úrovně, radu, komisi a parlament. A zde se pokoušíme připravit si určitou podkladovou mapu kterou samozřejmě bude případně možné měnit co do toho, eh, kde a jak budeme zahajovat, spouštět makroregionální strategie v našem regionu. To je ten náš přístup ze zhora dolů. A druhá alternativa je zmapovat zmapovat ten postup v kontextu přístupu ze spoda nahoru, podobně tomu, jak to bylo v případě baltské a dunajské strategie. A půjdeme buď jednou cestou, nebo cestou druhou. Samozřejmě oba přístupy mají svá pro a proti, ale oba přístupy zkrátka zastávat nejde. Nemůžete sníst svůj koláč a mít ho, abychom to řekli obrazně. Máme-li pokračovat ve strategiích, které zatím probíhají, eh, nebude budoucnost znamenat žádné jejich významné změny. Pokud eh, se však vydáme cestou té druhé alternativy, to znamená ten přístup ze zdola nahoru, Dá se říci, že pozitiv bude daleko více než negativ a proto bych tuto cestu podporoval osobně. Děkujeme. Pan Korona, prosím. Děkuji vám eh, mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, já bych se chtěl vyjádřit jen velice stručně. Musím říci, eh, že práce kolegy Alfonziho představuje úžasný základ pro plodnou diskusi do budoucna. A proto mu chci za tuto práci poděkovat. Chci říci jenom dvě věci. E, vlastně jsou to věci, které už pan zpravodaj říkal. Jednak, pokud jde o makroregionální strategie, e, tady jde hlavně o to, že musíme dát pozor na to, abychom e, nevyloučili z této strategie transregionální aspekty. To znamená, u té eh, makroregionální strategie musíme dávat pozor na to, abychom i v těchto sektorech, i v této oblasti eh, používali logiku, která jde jaksi nad rámec jednotlivých eh, regionů. Samozřejmě musíme zajistit, aby náležitou roli hrály i regionální, místní a dílčí státní instituce. A poté, eh, pokud jde o makroregionální strategii jako celek, nesmíme teď začít říkat, že eh, vlastně pro příští generaci chceme vytvořit jakousi přísnou kategorii makroregionů. A eh, já bych chtěl zdůraznit, že musíme myslet i na kartografii, na geografii Evropy, když chceme ty budoucí makroregiony vytvářet. Eh, poté k oblasti Středomoří. To je samozřejmě eh, zcela specifické téma. Tady si myslím, že je eh, rozhodně možné se na něj intenzivněji zaměřit. Jde tu mimo jiné také o to, že zde začíná evropská iniciativa zaměřená zejména na naší jižní část. takže v podstatě se podíváme na státy ležící v nebo sousedící s středomorskou pánví, eh, což musí být práce intenzivní, intenzivnější než v minulosti. Chci dát panu zpravodaj zapravdu v tom, co už říkal, že musíme pamatovat eh, na to, zda má vznikat ještě další makroregion, konkrétně tedy Jadransko-Jonský, eh, makroregion Jadranského a Jonského moře. Pokud jde o tento konkrétní makroregion, eh, to znamená Jadran a Jonské moře, vím, že eh, zde existují různé iniciativy, které zde již víceméně byly změny a já si myslím, že bychom nutně měli pokračovat v práci, která v této věci byla zahájena. Děkuji nyní pana, paní, paní Alžběda Lokačevska. Ještě. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já jsem také chtěla poděkovat eh, panu Alfonzi za jeho zprávu. Jsem proto, aby vznikaly takovéto makroregiony, souhlasím s eh, mnoha věcmi, které máme v této zprávě. Myslím si, že makroregiony nám pomáhají řešit hospodářské problémy v daných oblastech, podporují přeshraniční spolupráci a mají eh, řadu dalších výhod. Nicméně musím říci, že v této zprávě mi trochu chybělo jasné hodnocení. Zatím fungují dva makroregiony a zajímalo by mne, jak můžeme jejich fungování vyhodnotit? Dá se říci, že jsme dosáhli cíle, které jsme si stanovili. Mělo to dopad na rozvoj této oblasti? Dá se říci, že na základě činnosti těchto makroregionů vzniknou makroregiony další? Já mám pocit, že oblasti, ve kterých vznikají makroregiony. Nemusí vždy provádět tu zásadu tří ano. A musím říci, že když jsem četla tuto zprávu, tak mě nebylo úplně jasné, jestli se to očekává. Jestli stávající nástroje umožní rozvoj funkčních makroregionů. A když hovoříme o nových makroregionech, tak pokud máme pocit, že ty stávající se osvědčily, tak bychom neměli zavírat dveře novým. Tam, kde už eh, roky lidé spolupracují a tam, kde opravdu existuje v terénu nadšení pro tuto myšlenku, tak by lidé měli mít možnost tyto makroregiony vytvářet. Když píšeme, že tento proces by měl jít od spodu, tak to je velmi správné prohlášení. Jenom bych se ráda dočetla v té zprávě, jestli na základě fungování stávajících makroregionů vzniká naděje na to, že budou existovat nové. Děkuji, paní Sanchez Smith, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Také já bych chtěla poděkovat panu Alfonsimu za jeho eh, text, který je vynikající a souhlasím se závěry. Eh, podpořím je, jsou to velmi zajímavé závěry a Chtěla bych říct, co mě připadá nejdůležitější. To je ta otázka předběžné fáze. To si myslím, že je velice dobré, protože to skutečně umožní finalizovat takovéto projekty. Dále otázka cíle 3 z hlediska technické podpory. Dále předběžná mapa možných budoucích makroregionů. To mně připadá velice dobré, i když samozřejmě Evropa nemá nutně za cíl se celkově pokrýt nejrůznější makroregiony. Dále otázka volby eh, Středomoří zda by tam byl jeden makroregion nebo dva makroregiony, východní a západní středomoří. To je věc další eh, diskuse a je to otázka také relevantní strategie pro tyto makroregiony. Dále otázka koordinace eh, s dalšími již existujícími programy, zejména program nadnárodní podpory, a otázka hm, politiky sousedství, dále otázka opatření eh, v oblasti Unie pro Středomoří a také Združení e, představitelů regionálních a místních eurostředomorských e, orgánů. Dále je důležité také zmínit kulturní spolupráci, stejně jako výměna v oblasti školství. Tady jsou skvělé perspektivy. A Měli bychom připomenout, že lokální a regionální spolupráce, která probíhá mezi severem a jihem v každodenní praxi, by také mohla umožnit další postup pro demokratizaci jižních zemí. Důležité je to stejně tak jako bilaterální dohody, které někdy eh, nemají veškeré operativní aspekty. Děkuji. Thank you very much. I would like to add some skepticism. Děkuji. Já bych do tohoto přístupu přinesl určitou míru skepse. První věc je ta baltská strategie. Ta, ten hlavní problém této strategie je ten, že musí zahrnovat i sousedské země, které nejsou v EU, což je ten první problém, který se ukazuje býti stále větším. Normálně, pokud něco takového má probíhat, tak potřebujeme v podstatě pomoc eh, se zemí kolem Baltského moře, ne v EU, které fungují za jiných podmínek, což způsobuje dostatečné, eh, dodatečné problémy pro tento konkrétní hospodářský program. Druhá věc, kterou chci říct, je to, že musíme být upřímní. Máme zde určitý protimluv mezi těmi makroregiony a národními státy občas. Ten důvod je ten, že ti, kteří chtějí prosadit tyto makroregionální strategie, dříve nebo později začnou žádat víc peněz z EU. Komisař Hahn už několikrát říkal, že toto nebude možné. Nicméně musím e, také říct, a to je mé provinění, i já jsem podepsal určité návrhy pro rozpočet balské strategie 2010 nebo 2011. Nebylo to moc, asi zhruba 20 milionů protože zde existují určité zkrátka praktické potřeby, aby se to celé zorganizovalo. A odpověď e, zatím vždy byla, žádné peníze nebudou, protože v podstatě Nemáme žádné dokumenty, které by poskytly eh, dostatečný základ pro takovéto financování. A musíme si upřímně říci, že ani u ostatních eh, makroregionů, když se objeví další potřeby, žádné peníze navíc nebudou. Pokud ano, tak bychom takovýto přístup museli my zde oficiálně podpořit. Pozitivní věc eh, je zkrátka jenom jedna. Když se podíváme na míru absorpce v národních státech a to je teď za deset minut o tom budu hovořit, jak to vypadalo k prvnímu prosinci u členských států, tak eh, můžeme snadno říci, že právě tato míra eh, absorpce je nejnižší, když se nějakého projektu účastní více zemí i v rámci EU. Takže to znamená, že tyto makroregiony, makroregiony i pokud budou rozpracovány tak, aby aby podporovali, aby Ehm, aby podporovali ty jednotlivé účastněné země v těch různých projektech, tak to bude skvělé. A to je, myslím, ten hlavní důvod, proč je tato věc vůbec před námi, proč hovoříme o tom, zda tento projekt budeme podporovat. Děkuji. Pan Užesil, prosím. Grazie, prezidente, molto brevemente per fare i complimenti. Děkuji, paní předsedkyně, jenom velice stručně a chci poděkovat kolegovi Alfonsimu protože odvedl výbornou práci. Poskytl nám text, který je v podstatě hotový. Je v něm celá škála všech možností pro případy, kde bude potřeba se nějakým způsobem rozhodovat. Například eh, nastínil možnost vzniku dvou samostatných makroregionů v oblasti Středomoří. Samozřejmě hovoříme o obrovském území, které má leco společného, ale geograficky je to území opravdu velice velké. E, myslím si, že podmínky, abychom pokračovali v této snaze, jsou již na místě, abychom začali s tou integrací v pravém slova smyslu, ale je nutné zdůraznit, že e, makroregiony e, mají, a to je velice důležité, potenciál poskytovat synergie a združovat různé ekonomické proudy s menší či větší mírou financování, což je jednoznačně prospěšné pro celý region. Děkuji mnohokrát. Já nevím, jestli eh, Francois se chce ještě vyjádřit. Máte pouze jednu minutu, omlouvám se, ale ne, nemám jenom možnost. Tak se pokusím to stihnout za jednu minutu. Především chci poděkovat všem těm, kdo eh, si přečetli můj text. Pozorně děkuji jim za jejich návrhy i jejich poznámky. Chci jenom říci, že tady byla důležitá otázka, která byla položena. Já jsem byl eh, pozván nedávno na Sicílie na eh, forum Foreign Med a já jsem zpočátku si nebyl úplně jistý. Oni, oni vyjádřili eh, podporu makroregionům, řekli, že jim připadá, že je to velice dobrá podpora, která by umožnila rozvinout tuto politiku v oblasti Středomoří, že si to přejí. A v Barceloně 26. ledna eh, se bude dále tato věc eh, probírat. Kdyby se někdo ke mně chtěl připojit této delegaci, bude vítán. Já vás budu pokaždé informovat, když budu mít podobné setkání. A na závěr, abych splnil ten limit, chci říct, že všechny kontakty, které jsem měl eh, a které budeme mít i v lednu, vždy chci říci paní předsedkyně, zda by bylo možné v rámci našeho výboru mít nějaké minislyšení řešení, eh, protože by bylo dobré, abychom mohli vyslechnout takovéto partnery, s kterými jsme v kontaktu a kteří projevují opravdový zájem o projekty. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Pořád jednání na leden bude dosti strašný, ale můžeme se přesto zabývat touto možností. Ještě jednou děkuji. Návrh zprávy tedy budeme probírat v lednu a do pléna půjde v dubnu. Snad se to tak stihne. Pojďme se tedy vrátit ke včerejšímu bodu, který jsme včera nediskutovali, to znamená návrh zprávy pana Jo Maria Ujase k budoucnosti regionálních letišť. Máme na tuto zprávu 20 minut, takže vás poprosím o co největší stručnost. Pane Ujase, máte slovo. Extremamente breve. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, já budu velmi stručný. I ten dokument, který jsem pro vás připravil, je velice krátký. Chci se omezit na dvě praktická prohlášení. Za prvé, bohužel máme velmi málo času na předkládání pozněvací návrhu v podstatě do zítřka. A kvůli organizačním požadavkům a kvůli tomu, že se musí zabývat tímto textem i e, výbor pro dopravu a protože nás čekají Vánoce, jsme nemohli zvolit jiný termín. V každém případě ale já eh, se budu snažit zapracovat veškeré vaše pochybnosti do svého textu a pokusím se s vámi domluvit na kompromisních návrzích. A v tomto textu máme v podstatě pouze sedm odstavců. Máme omezenou délku, prostě jinak se to udělat nedalo. Museli jsme opravdu počítat každé slovo, abychom nepřekročili maximální délku. A z toho důvodu jsem si říkal, že bude důležité zdůraznit hlavně jisté prioritní koncepce. S tím, že nesmíme zapomínat na to, že k textu ještě budou předkládány pozněvací návrhy, takže docela možné, že některé věci se ještě více vyváží. Takže e, co se týče budoucnosti regionálních letišť a leteckých služeb, které jsou tak důležité pro Evropu, jsem se chtěl zmínit o několika aspektech, které bych teď rád také zmínil. Protože, jak říkám v jedničce, umožňují propojovat regiony a zajišťovat tak územní a sociální soudržnost. Komise by měla brát větší vzetel na tu skutečnost, že dobré letecké společnosti eh, spojení je často rozhodujícím prvkem. Potom si myslíme, že je také prospěšné využít intermodální řešení. A poslední věc, kterou jsem chtěl zmínit, že eh, také by měla být eh, tato letiště začleněna do oblasti územního plánování. Regionální letiště jsou důležitou důležitým předpokladem politiky soudržnosti v Evropě ve všech různých oblastech. Často eh, letiště jediné spojení eh, s těmi nejvzdálenějšími oblastmi. A pokud budou nedostatečná, tak to bude velkým strukturálním problémem. Snažil jsem se říci, že je potřeba vytvořit dostatečný rámec eh, pro tyto služby v eh, těchto nejasných dobách. Ve druhém a ve třetím odstavci se snažím upozornit na to, že takovýto rozvoj regionálních letišť by mohl dále podpořit rozvoj cestovního ruchu, která, který je tak důležitý pro tyto evropské regiony. Navíc také umožní vytvářet nová pracovní místa, a to především v těch nejméně rozvinutých regionech, které zaznamenávají problémy. Tak můžeme bojovat eh, s nezaměstnaností, která právě v těchto oblastech dosahuje vysokých čísel. A ve čtvrtém odstavci se hovoří o tom, že je potřeba vzít v úvahu ekologická a meteorologická hlediska, když se uvažuje o tom, kde budou letiště umístěna. V pátém odstavci se hovoří o tom, že letecká doprava není jediným prostředkem k rozvoji daných regionů, protože konec konců také existují železniční spojení. A to nejenom jaksi rychlá železniční spojení, o kterých se v poslední době, době hodně hovoří, ale i běžná železniční doprava. Takže i ta je důležitá pro dosažení soudržnosti v Evropské unii. Díky železniční dopravě by bylo možné vytvořit určité intermodální letecko-železniční spojení. A na konci myslím, že je potřeba apelovat na dostatečnou finanční podporu pro takováto regionální letiště, a že také potřebujeme podporu ze strukturálních fondů. Co se týče územního plánování, tak to tady také zmiňuji a všechny eh, vnitrostátní a regionální orgány by měly toto podporovat. Děkuji. Josef Matula, prosím. Si, madame la président, le président. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám také pár poznámek, jakožto stínový zpravdaj za skupinu EFD. Především chci říci něco k eh, partnerským dohodám. Eh, ty eh, dohody, které se týkají regionálních letišť, musí být součástí budoucích dohod o partnerství a musí být zařazeny do strategie rozvoje. Dále otázka plánování, metodologie plánování, které musí brát v úvahu možnosti, které nabízejí regionální eh, letiště eh, z hlediska celkové koncepce dopravy. Za třetí, eh, udržitelný rozvoj. Regionální letiště umožňují dobrou mobilitu, umožňují propojení regionu a také rozvíjejí turistické aktivity. Za čtvrté, Eh, oživení již existujících regionálních letišť. To může přinést okamžité výhody a přispět eh, k eh, snížení přetížení ve velkých letištích a současně to může také diverzifikovat různá spojení. Za páté, to už je poslední bod, mezi regionálními sousedními regiony eh, je zapotřebí mít intermodální řešení, které by přispělo k hospodářskému rozvoji regionu, vytvářelo pracovní místa a zvyšovalo konkurenceschopnost i mobilitu eh, daného regionu. Děkuji. Thank you, eh, Josif, very much. Děkuji mnohokrát, Josefe. Pan Karona, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. A toto stanovisko je sice krátké, ale přesto důležité. Malé a regionální letiště eh, jsou oblasti, která za posledních deset let v eh, zásadě narůstá, a to jak co do počtu cestujících, tak eh, co do zlepšení infrastruktury a jejich eh, hospodářského stavu. A myslím si, že to je oblast, které se musíme nadále věnovat. Chci k tomu říct pár věcí. Za prvé, koncentrace regionálních letišť není dostatečná, neprobíhá dostatečná koordinace. Lidé často se na to dívají pouze ze svého pohledu a ne v širších souvislostech. Přestože u některých regionálních letišť eh, jsme zaznamenali rozvoj vlastně i v přilehlé oblasti, a to často díky eh, nízkonákladovým leteckým společnostem a vznikla pracovní místa, tak nesmíme zapomínat na to, že často v těch nízkonákladových leteckých společnostech a následně na letištích zaměstnanci pracují v horších pracovních podmínkách. A měli bychom se více zabývat tím, jak se tento problém dá řešit. A v neposlední řadě politika soudržnosti by tady měla sehrávat důležitou úlohu. A to především podporou intermodálních řešení, takže si myslím, že stanovisko si zaslouží naši podporu. Děkuji, Michal Tremopoulos. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. I já bych chtěl srdečně poděkovat eh, panu kolegovi za eh, toto stanovisko, které je před námi a mám eh, jednu stručnou poznámku k budoucnosti regionálních letišť a e, spolupráci v této oblasti v EU. My ze Zelených si myslíme, že není nutné e, vytvářet vystavovat, stavět e, nová regionální letiště ve vzdálených regionech. Jde nám samozřejmě o propojení těchto regionů, Faktem je, že by tyto regiony měly být prostřednictvím letišť napojeny na eh, důležité dopravní cesty, to se říká konec konců v té zprávě, to spojení hraje důležitou roli a máme zde pak následující otázku. Například na Kypru nebo na Krétě nemáme žádnou železniční infrastrukturu, což je samozřejmě další téma. Teď, eh, pokud jde o ta regionální letiště konkrétně, My nepodporujeme to, jak vypadá momentálně státní regulace. My máme například malé regionální letiště a velice často vůbec s tím nejsou spojeny eh, příslušné příjmy, eh, tak, aby si letecké společnosti toto letiště mohly dovolit. A ta letiště se pak zavírají samozřejmě. Pak zde máme ty nízkonákladové společnosti, které neplatí letištní poplatky a tím pádem ty regiony nemají vůbec žádné příjmy ani z tohoto, což vede k tomu, že se regionální letiště velice často vyvíjejí jako sektor bez, perstek- bez perspektivy. Eh, podmínky zaměstnanosti také často nejsou ideální, protože většina lidí, které, kteří jsou zaměstnaní u těchto eh, regionálních letišť, často eh, Eh, vzhledem i k politice leteckých společností přicházejí o práci, protože letecká společnost si přivede svoje peníze, takže opět ani zde není žádné napojení na lokální podmínky, takže to si prosím nech každý zváží sám, jaké to má dopady na zaměstnané v daném regionu. Eh, chci říct ještě tolik. Eh, situace například na řeckých ostrovech, eh, hovoří o tom, že tam nejsou žádná další letiště momentálně zapotřebí. Eh, velice často jsou ty eh, ostrovy tak malé, že už tam ani žádné další regionální letiště vystavovat nejde. A konec konců by to bylo také často nevýhodné z hlediska situace ochrany životního prostředí, a v souvislosti s turistickou a zemědělskou infrastrukturou. Musíme být proto velice opatrní, když hovoříme o tématu eh, dalších letišť potažmo v tom, že bychom chtěli další letiště stavět. Děkuji vám. Děkujeme vám mnohokrát. Eh, marie Teresa Sanchez-Schmidt. Merci beaucoup, madame la présidente. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji našemu kolegovi za tuto zprávu. Eh, i když eh, musel velice omezit délku. Zdají se mi důležité velice tři eh, body, které se týkají prospěšnosti regionálních eh, letišť pro dostupnost daných regionů. Důležitost pro cestovní ruch a pro vytváření pracovních míst, myšlenka začlenit regionální letiště do schématu územního plánování a také to, že tyto letiště tato letiště eh, by mohly využívat financování eh, z Fondu soudržnosti a Fondu regionálního rozvoje. Můžeme hovořit o možném rozvoji regionální spolupráce nejenom pro společné využívání letištních eh, infrastruktur, ale i propojení dalších druhů dopravy, železnice a podobně, což je také věc, kterou je třeba zdůraznit a dále rozvíjet. Děkuji. Elizabeth Schreter. Děkuji, Elizabeth Schroeter. Ähm, eh, jen velice stručně, paní předsedkyně, eh, já bych chtěla zdůraznit ještě to, co zaznělo od sociálně demokratické frakce, konkrétně tedy to, že eh, tato regionální letiště vytvářejí cílenou levnou konkurenci vzhledem k vzhledem, vzhledem k příhodným pracovním podmínkám konkurence proti těm velkým leteckým společnostem. To vidíme velice důrazně vlastně všude, kam se podíváme. Já pocházím ze spolkového státu, kde stále existují pokusy znovu a znovu a dále a dále zavádět takovouto konkurenci. A vidíme tam, že eh, ten poměrně malý letecký sektor zažívá obrovskou konkurenci, velká letiště se musí opravdu bát a je to dobré i pro zaměstnanost regionální. Eh, bylo už také řečeno to, že díky vysokým subvencím eh, se tato malá letiště eh, vlastně vyplatí, ale jakmile vstoupíme do reálných podmínek, tak už jsme okamžitě v mínusu a stále požadujeme další a další subvence. A já mám proto pochybnosti, zda je postup, který momentálně používáme, ten pravý. Když pomyslíme na to, eh, že my jako Evropská unie máme závazky vůči ochraně klimatu, měli bychom skutečně zvážit, zda bychom tuto podporu náhodou neměli ještě přehodnotit a zda bychom se neměli podívat, jaké další možnosti máme, e, zejména z hlediska trvale udržitelného rozvoje, e, e, což musí být tedy naše první priorita, udržitelný a dlouhodobý ekonomický rozvoj, vytváření pracovních míst, zajištění toho, aby se lidé z pracovních míst udrželi a abychom zajistili celkovou udržitelnost pro další generace a abychom si nezničili vlastní životní prostředí. A to znamená, že nutně musíme udělat něco pro další rozvoj ochrany životního prostředí a musíme zajistit, že my skutečně budeme ti první, kteří to na světě udělají, protože konec konců máme ty možnosti, máme ty peníze, které jsou na to zapotřebí. Takže to jsou ty věci, které jak si u mě vyvolávají určité pochybnosti u takovéhoto stanoviska. Ehm je tady ta otázka těch mm, intermodálních způsobů dopravy, e, je otázka, který způsob dopravy je nejudržitelnější a který nejvíce zohledňuje ten sociální rozměr. A e, když už tady máme takovéto stanovisko, měli bychom se možná zamyslet tam, zda vůbec do budoucna e, letiště budeme podporovat. Děkuji. Děkujeme mnohokrát. Než dáme slovo panu Jasovi. Chtěla bych vysvětlit, proč máme tak krátkou lhutu pro pozměňovací návrhy. Eh, pokud chceme, aby naše stanovisko se dostalo do výboru TRAN před jejich hlasováním, tak musíme zohlednit, že oni chtějí hlasovat v únoru. A to znamená, že naše stanovisko musíme eh, odhlasovat 25. ledna během našeho příštího zasedání. A teď ještě tu do toho máme vánoční prázdniny a nemáme vlastně vůbec žádnou jinou možnost Ehm, takže ten termín je opravdu zítra. Kromě toho jsme před 14 dny rozeslali toto stanovisko všem stínovým zpravodajům, tak aby měli dost času na něm pracovat a doufáme, že ten čas byl dostatečně kolegy využit a že zítřejší termín pro ně a vlastně pro nikoho nebude problematický. Tak, teď ještě dostane eh, na minutu slovo pan navrhovatel. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, návrhy, které jsem dostal, jsou všechny kvalitní a myslím si, že posílí náš text. My jsme chtěli, aby tento text byl krátký, protože krátký musí být. Některé změny sám předložím jako pozměňovací návrhy, tak by já mohl tento text rozšířit centrální oblasti Evropské unie si vyžadují více soustředění. Musíme také se více soustředovat na intermodální řešení a na ostrovy. To jsou všechno věci, které se do textu dostanou. Ještě jsem chtěl říct jednu věc. Jako stínový zpravodaj v dopravním výboru jsem chtěl říci, že hlavní zpravodaj zatím ještě nemá jasnou představu o tom, jak definovat regionální letiště. Jako by to vypadalo, že se mezi regionální letiště dostanou všechna, hlav, všechna letiště, která nejsou v hlavním městě, takže by regionálním letištěm třeba byl in Frankfurt. A tím se to prostě posouvá všechno do úplně jiné hladiny. Já myslím, že to nebude úplně sedět. Není to úplně reálné. Čeká nás v této oblasti ještě trocha práce, takže vás budu informovat o tom, jak to bude pokračovat. My jsme chtěli uzavřít tento bod tím, že ještě jednou zdůrazníme, že zítra 21.12. ve 12 hodin je termín na předložení pozněvacích návrhů. Než se dostaneme k dalšímu oficiálnímu bodu, tak bych eh, chtěla ještě zmínit jednu věc pro ty z vás, kteří tady včera nebyli. Jak víte, tak s Evropskou komisí a s generálním ředitelstvím eh, pro regionální politiku máme jednu styčnou osobu. Byl to Erik, který byl v mezičase povýšen, bude ředitelem pro, eh, pro Německo, Českou republiku, Slovensko, Rakousko a Slovinsko, takže pokud budete chtít s ním spolupracovat, tak by měl být k dispozici. Také nám chtěl popřát eh, Erik eh, veselé Vánoce, tak mu dám na to půl minuty. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, paní Hybner, za to, že jsem dostal možnost se s vámi rozloučit na shledanou zní určitě lépe než s Bohem. A jak bylo řečeno, v lednu se stanu ředitelem pro zmíněné výjmenované země. Musím říci, že poslední dva roky se mi s vámi velmi dobře pracovalo. A dokončili jsme práci na pozněcích návrzích dvou hlavních nařízení, jak jste říkala. Dnes vstupuje v platnost poslední novela tohoto všeobecného nařízení. A chci poděkovat výboru a Evropskému parlamentu za podporu v tak rychlém prosazení těchto novel. Předpokládám, že mě určitě ještě do tohoto výboru pozvete, protože eh, určitě budeme řešit některé otázky přitažené k zemím, které budou mít na starosti a velice rád je s vámi tady prodiskutuji. Takže tolik pár slov. Děkuji mnohokrát za pozitivní ocenění mé práce. A já bych rád ještě jednou pozdravil všechny poslance Evropského parlamentu, popřál vše nejlepší k Vánocům, dobrý vstup do nového roku a hodně dobrého právě pro politiku soudržnosti. Děkuji a nashledanou. Děkuji. Znamená to, že když někdo pracuje s parlamentem, takže ho potom povýší a pokud chce tedy někdo povýšit na DG Regio, tak by měl více spolupracovat s Evropským parlamentem a rádi ho tady přivítáme. Ti nejstarší z vás si možná vzpomenou eh, na Fabricia Barku, který eh, byl v Evropském parlamentu poslancem a nyní je italským ministrem pro velice širokou pro velice široký rezort který zahrnuje územní soudržnost a to je poměrně obsažný termín v Itálii. Fabricio Barka se s námi podělí o snahy nové vlády, již je členem v oblasti územní údržnosti, takže děkujeme mnohokrát za to, že jste mezi nás přišel. A paní Deluka také velice ráda vidím. ta v italské vládě pomáhala z eh, oblasti soudržnosti. Fabricio, máš slovo. Děkuji, jsem velice rád, že jsem se mohl vrátit trochu jiné uh, funkci a budu hovořit anglicky, omlouvám se Italům, kteří jsou tady v sále. 15.12. před třemi dny Itálie předložila akční plán Evropské komisi, jimž, jehož cílem bude realokovat 3,2 miliony euro do čtyř priorit. Digitální agenda, vzdělávání, železnice a malá částka půjde lidem s postiženími na snížení nákladů na jejich práci. Polovina tohoto cíle byla dosažena přeprogramováním v regionálních programech. Ještě jednou, polovina této částky eh, se dosáhla zvýšením spolufinancování Evropské unie a snížením spolufinancování Itálie. Předtím to bylo na 50%, to znamená na velmi vysoké úrovni, nejvyšší možné úrovni a nyní se upravuje tak, aby jsme získali 1,5 miliard, pardon, euro to bylo, a všechny tyto prostředky potom budou použity na železnici. 25.10. minulá vláda předsedově rady a komise ve svém dopise učinila určitý závazek a přivítala prohlášení Evropského samitu který proběhl ten týžden. Přišel jsem, abych eh, hovořil o dopadu této změny ze tří důvodů. Za prvé, myslím si, že je důležité, abych pohovořil o tom, jak se nová italská vláda dívá na vzájemnou možnost dosažení dvou cílů, tedy zrychlení vydávání prostředků a na druhou stranu také zvýšení efektivity vynakládání těchto prostředků pro růst. To je první důvod. A za druhé, chtěl jsem hovořit o určitých změnách, které jsme chtěli otestovat. Změnách eh, této oblasti politiky, které byly obsaženy v návrhu nařízení a eh, které projednalo polské předsednictví, které odvedlo velmi dobrou práci. A upřímně řečeno jsem chtěl přijet také proto, abych eh, mohl hovořit s kolegyní Hybner. A chtěl jsem poukázat, že zástupci členských států by tady měli přicházet a diskutovat nejenom o tom, jestli se dodržuje pravidlo N plus 2, ale také to, jestli ty prostředky se vynakládají efektivně. Za prvé, Potřeba z to, tohoto opatření vyplývá z toho, že Itálie je velmi pozadu při využívání evropských prostředků. V podstatě jsme předposlední podle statistik. Týká se to především jihu země, konvergentních regionů, které byly zhruba na 12%, což je polovina průměru Evropské unie. To je první věc. A za druhé, nevždy tomu tak bylo. V Itálii se situace zhoršila. My tedy víme, že u všech členských států v tomto programovacím období se zhoršila možnost eh, prostředky vynakládat, ale v Itálii se situace zhoršila o 9% bodů za poslední rok. Za poslední eh, období. A Navíc dochází k zásadnímu rozptylu tady. I mezi konvergenčními regiony máme regiony, které se blíží evropskému průměru, například Basilikáta, a pořád také ale máme regiony, které nejsou ani na 10%. Takovýto rozptyl ale může být dobrý. Také máme vzdělávací programy, eh, kde se v tuto chvíli vydalo už 40 prostředků, takže není to problém obecný, je to spíše problém specificky postihující určité regiony. Diagnoza je jednoduchá. Tato situace vznikla ze čtyř důvodů. Dva jsou staré, dlouhodobé, a dva jsou nové, a za nimi stojí eh, to zhoršení. Za prvé fragmentace intervencí, a za druhé, nedostatečné zaměření na výsledky. Spíše zaměření tedy na proces, než na výsledky. Výsledkem to je tady zlepšení blahobytu občanů. Zdá se, že tento výsledek nebyl hlavním bodem politické diskuse. Ale jak jsem říkal, existují ještě další dva důvody a už jsem je zmiňoval i v rozpravě s italským parlamentem před dvěma dny. Za prvé, došlo ke snížení národní státní zprávy, a to především v některých sektorových centrech. Dochází tady k určitému zmatení decentralizace, jejího zaměňování se snižováním role vlády obecně při vytváření strategie, při kontrole jejího uplatňování, při identifikaci problému a jejich řešení. A následně dochází i ke snižování regionální zprávy. Za druhé, je jasné, že e, panuje veliká finanční nejistota, určitě víte, o čem hovořím. A to nemá nutně souvislost jenom s rozpočtovými škrty, ale také s tím, že existuje pocit, že tyto škrty nestačily a budou následovat další. My máme vnitřní interní pakt stability, což země, která už je vlastně téměř federální, vede k tomu, že se musíme zamýšlet nad tím, které spolufinancování ze strukturálních fondů bude použitelné. Jak to tedy vyřešit? Za prvé soustředit se na priority. Je třeba zajistit, aby tato jedna miliarda byla věnována na prioritní oblasti. Za druhé soustředit se na oblasti, na výsledky. Já jsem připravil pro vás jednostránkový podklad, který jste už buď to dostali, nebo ji dostanete. Ještě jednou tedy je třeba soustředit se na výsledky je potřeba udělat to, co po nás chce nové nařízení. Musíme začínat s úkoly. Které aspekty nedostatečných služeb na jihu Itálie řešíme tím, že z nich vytvoříme cíle do 31. ledna co je potřeba udělat pro dosažení těchto výsledků a kolik prostředků na to bude třeba věnovat, když se podíváme na ta opatření? Za další, finanční jistota. Italská vláda činí kroky, které jsou velmi těžké, ale minimálně dlouhodobě snižují nejistotu. Před mnoha měsíci jsme dostali dopis od komisařů Hána a Réna a v nich se psalo, že je potřeba, abychom dodržovali pakt stability, ale že bychom to neměli dělat opatřeními, která zabrání regionům využívat evropské prostředky. Proto jsme tedy zavedli v nové právní úpravě, která prošla parlamentem ustanovení, která se snaží právě tohoto dosáhnout, aby nebyla omezena kapacita regionu používat spolufinancování. Minister, minister školství v rámci operačních regionů a operační programu se snaží zasahovat v regionech vytvářením cílů, vytváření pracovních skupin ve školách, které mají zajistit, aby měli pod kontrolou, jestli se tato opatření vedou úspěšně nebo ne růst. Starý dobrý Keynes tady pořád ještě funguje, byť musím říci, že možná eh, má trochu husí kůži z toho, co probíhá na našem světadíle. Existují krátkodobé dopady, na které nesmíme zapomínat. Italové, eh, italští učitelé mají velmi nízké platy a je potřeba, aby dostali více peněz, aby lidé, kteří opravdu pracují, dostali více peněz. Kromě toho máme také zvláštní opatření pro pracující s postiženími, kterým je přes 50 let, a pro ženy a pro eh, pracovníky, kteří jsou nezaměstnaní více než 24 měsíců. Tady je to opravdu přímý kenziánský účinek. Ale možná důležitý je ten nepřímý účinek, a určitě budete mít možná otázky, na které odpovím. Budeme se snažit vytvořit eh, nový sociální, novou sociální smlouvu jihu Itálie s vládou. My jim řekneme, co mohou očekávat od vlády ve smyslu kvality vzdělání jejich dětí nebo počtu hodin, které stráví při dojíždění, což musím říct, že na jihu Itálie je velký problém. Tyto, úč- tyto účinky které očekáváme u růstu, některé budou spíše dlouhodobě, jako třeba u železnice. A za další očekávání. Očekáváme určité změny nového programovacího období 2014 až 2020. A to několika způsoby. Za prvé, chceme změnit svou strategii, chceme, aby výsledkem, tedy kvalit, aby výsledkem bylo něco měřitelného, aby kvalita života se dala poměřovat, abychom měli indikátory a jakmile těchto indikátorů bude dosaženo, tak to budeme schopni také hodnotit a budeme schopni následně s použitím těchto indikátorů ukázat, na základě čeho se domníváme, že tady tyto cíle budou dosaženy. Operační programy by měly být eh, zásadně zjednodušeny v této oblasti. Prostě říct, jaké výsledky chceme, jakých výsledků chceme dosáhnout a jakými opatřeními. Dále se chceme soustředit na méně priorit, což je také důležité, aby to lidé usledovali třetí důležitá oblast. Musí to být napojeno na běžnou odvětvovou politiku. Regionální politika není úspěšná proto, že není dobře napojená na národní, regionální, na národní reformní programy. V Itálii se často stává, že k této oblasti dochází k segregaci. Máme tady určitou malou oblast, kterou pokrývají strukturální fondy, a co se školství a vzdělávání týče, tak se snažíme dosáhnout toho, aby ta jedna miliarda euro, které chceme vložit do oblasti vzdělávání, byla určitým vodítkem tomu, jak se používají tyto prostředky nebo evropské prostředky v jiných odvětvových politikách čili chceme ji využít jako určitý prototyp v regionální politice. A poslední věc. Používáme termín, možná je spíše náš, eh, než kohokoliv jiného. Pos- říkáme mu posílená spolupráce. Posílená spolupráce mezi naší národní vládou a Evropskou komisí. Vytvořili jsme proto akční skupinu, které předsedá kolegyně, která je po mé levici. Místo předsedou je ředitel z Evropské komise. A pro nás tady toto bylo velice důležitým krokem. Prezident Monte říkal, že bychom tomu měli spíše říkat prohloubená subsidiarita. Děkuji. To se nám velmi líbí, ale mně se to líbí. Zahájím tedy diskusi, nejprve se hlásí Konstant Krell. Děkuji mnohokrát, eh, pane ministře. Eh, velice ráda jsem si váš příspěvek vyslechla a jsem plná očekávání toho, zda vy jako ministr pro územní soudržnost v Itálii skutečně pokročíte o takový obrovský kus cesty vpřed, jak říkáte. Ono se hodně hovoří o tom, jakým způsobem se bude politika soudržnosti do budoucna vyvíjet. Vy můžete být tím zářným příkladem, který nám tím pádem usnadní i tu prohloubenou subsidiaritu eh, začlenit do budoucí politiky soudržnosti. Děkuji za vaši analýzu. Myslím si, že máte pravdu v tom, eh, jak vypadá situace v Itálii. Já mám jednu otázku. Itálie není pouze země s eh, nejnižší mírou čerpání fondů, ale i jednou ze zemí s nejvyšší chybovostí Eh, pokud jde o nakládání s fondy. A to nemá nic společného se, s potížemi s kofinancováním, to souvisí spíše s nejasnými právními souvislostmi při připisování prostředků na regionální a lokální úrovni. Fakticky, vzhledem k tomu, co máme stanoveno v té kondicionalitě ex ante, máte nějaké eh, proudy, které by se zasazovali o to, aby ty předpisy se vyjasnily, aby když se mají na stůl položit peníze, aby bylo jasné, jaká pravidla se na ně mají vztahovat, nebo eh, je zde pořád takový ten damoklův meč, že eh, i stále do budoucna bude existovat hodně chyb, které budou znamenat znevýhodně regionu. Rád bych od vás slyšela reakci. Děkuji vám mnohokrát. Děkujeme. Já myslím, že vezmeme dva až tři mluvčí a e, poté bude pan ministr reagovat. Pan Gurmanis je další. E, děkuji vám. Pane ministře, já se chci zeptat na ta mimořádná opatření, která si myslím, že musíte začít prosazovat. Protože když se podíváme na míru absorpce v Itálii, e, Fondu pro regionální rozvoj a pro Fond soudržnosti, k prvnímu prosinci letošního roku jste dvakrát horší než jakýkoliv jiný členský stát EU. 18 A problém je ten, že tato situace je v podstatě zmražená po celý rok 2011. Pouze malinké zvýšení eh, 1,5 listopad prosinec. Když se podíváme na sociální fond, tak to není o tolik horší, ale eh, je to eh, hluboko pod průměrem Evropské unie také. Otázka je tato. Eh, vy nemáte tak velký vládní deficit eh, pro rok, roky 2010-2011. Je to výsledkem toho, že se vláda snaží šetřit eh, tím, že chce tento deficit udržet nízký a proto nespolufinancuje tyto projekty? A nebo je zde projekt, eh, problém s těmi projekty jako takovými? Eh, v tom, že například příjemci nemohou zajistit dostatečné financování pro konkrétní projekty a vláda nemá možnost je poté spolufinancovat pomocí zpětných plateb. I když se podíváme na období 2000 až 2006, to znamená na tu předchozí finanční perspektivu, i tam do Itálie až vlastně do poloviny tohoto roku nepokryla eh, ty staré fondy až do výše 1 miliarda euro. Eh, to je, a to bylo v roce 2006 a nyní už jsme v roce N plus 5, aby se tak řeklo. Dobrá, děkuji. Elizabeth Šretr je další. Děkuji mnohokrát. I já jsem velice ráda, pane Barko, že máte teď to testovací pole pro své teorie. My jsme velice napjati, zda vám to vyjde, eh, vzhledem k těm velice složitým podmínkám, které v Itálii panují. Víme také, že předchozí vláda eh, neudělala mnoho eh, pro to, aby se zaměřila na možnosti inovování sektoru strukturální fondu, zejména pro znevýhodněné regiony, aby toto mohla efektivně nasazovat podstatě eh, se to nepovažovalo za udržitelný, za trvalý projekt a vy se teď snažíte v co nejkratší době v těchto velice zvláštních podmínkách eh, otočit ten státní dluh. A to je velice důležité. My to budeme velice pečlivě sledovat, protože nás to mm, zajímá, protože konec konců vaše teorie eh, byly z naší strany přijaty s velkým zájmem a rádi si počkáme na výsledky těchto teorií eh, v konkrétních regionech, za tam opravdu bude ta sound-oriented implementation, to znamená ta rozumná implementace. Eh, pokud jde o ten rozsah těchto, těchto projektů, to je velice složitá věc. Eh, podařilo se vám prosadit i tu druhou část té vaší teorie, to znamená to place-based place-based projekty. Já vím, že to byl centrální bod vaší iniciativy toto prosadit. To znamená, chci se zeptat na to, začlenuli jste, začlenili jste do tohoto postupu um, ze zdola nahoru i, i ty jednotlivé regiony. Máme tady konec konců princip partnerství a pokud vím, od partnerů v Itálii, je tam ta situace v aplikování tohoto principu stále dosti složitá. Máme samozřejmě něco v nařízení, ty sociální partnery, partnery pro životní prostředí, eh, partnery pro genderový mainstreaming, eh, kteří musí mít eh, rovné podmínky, kteří musí odvádět rovné schodné výkony, musí být podporováni, musí být obsazeni na výborech, kteří musí pracovat na stejné rovině s úřady. To je požadavek na řízení. Zasazujete se i o toto? To je totiž podle mého názoru, názoru jeden z předpokladů pro, úspěšné, pro úspěšnou implementaci Eh, těchto projektů. Nejenom ten přístup ze zhora dolů, ale i ten opačný. Eh, já vím, že to je složité začlenit sem ty, ty lidi, kteří jsou z těch nejnižších úrovní zprávy, když je nedostatek peněz, ale zajímalo by mě, co v této věci děláte. Dobrá, děkuji. Nyní dostane slovo pan ministr. Děkuji vám, děkuji za příležitost účastnit se této diskuse. Určitě ta chybovost, to si musíme uvědomit, že vzhledem k tomu, jak vypadá naše země, ty klasické postupy, které by nám směly vést k opatrnosti při používání eh, čísel. Eh, my jsme prostě země, kde se všechno dělá na poslední chvíli a mm, pak dostaneme takový horší obraz, než je vhodné. V každém případě ale nemůžeme hledat žádné omluvy a je to velice eh, správné upozornění, eh, že tady právě kondicionalita, tedy podmíněnost je velice dobrý nástroj, který bychom měli používat v diskusi. A já myslím, že vaše poznámka by rozhodně měla být zcela jasně zohledněna. Eh, aspoň jak já tomu Rozumím. Eh, když jsem se vrátil do Itálie, po té, co jsem působil na evropské úrovni, zjistil jsem, že to není problém ani tak výběrových řízení. Eh, musíme hledat jiné možnosti, jak zlepšit aspekty a zlepšit podmíněnost. V každém případě beru vaši eh, poznámku. Otázka zní také, proč je Itálie tak pozadu oproti jiným. Tady je takový obrázek z loňského roku. Můžeme to eh, srovnat s předchozí programovacím obdobím a já jsem tady připravil pro eh, italský eh, parlament určitý dokument, který vám tady mohu nechat, je to dokonce i anglicky, po prakticky čtyřech letech programu Itálie je na 7,4 procentech, nebo lépe řečeno bylo to před rokem, teď je to 12. A zbytek Evropy 4,4. Eh, to znamená, že vlastně i v loňském roce to bylo prakticky rozdíl 1 ku dvěma. A mm, zajímavé je, že je to podobné eh, před sedmi lety. Itálie měla 16,7% eh, a zbytek Evropy, to je velmi zajímavé teď 14 a tehdy to bylo 21,3%. Takže to je vidět, že všichni jsme zhoršili eh, naši výkonnost v tomto programu. Ovšem Itálie se zhoršila mnohem více než ostatní. Co to znamená? To o hodně víc, tak tedy upřímně řečeno. Je to právě otázka kvality projektu a spolufinancování. Kvalita projektu je problémem a je to problémem, protože se vlastně někdy ztrácí představa, proč jsou ty peníze vynakládány. A když máte takový projekt, eh, kde se vlastně o toho projektu vůbec nic nečeká v dané lokalitě, tak je to eh, problém. Je tam celá řada různých vyhlášení, kdy se mobilizují lidé, spotřebitelé, občané a ti pak nakonec vlastně nevědí, proč se to všecko dělá a také tady není žádný tlak na to, aby se skutečně dosáhlo výsledku. Také je tady otázka paktu vnitřní stability, který když eh, znamená, že když určitý region vynakládal nějaké náklady, eh, znamenalo to také potřebu eh, spolufinancování, což bylo zakotveno v zákonu, který byl přijat v dalším období od roku 2014. To znamená, že tady bude ještě těžší vlastně mít nějaký manévrovací prostor, protože tam bude daleko větší potřeba eh, kompenzování. To je součástí tohoto postupu. A konečně další otázka. Ano, ano. To, co jsem vám prezentoval, to bylo diskutováno s regiony. A máme i různé představy o tom, co by se mělo udělat, jaká jsou čísla, například železnice. Máme takovou klasickou představu v Římě. Představovali jsme si ty hlavní eh, tahy. A když jsme to diskutovali s regiony, tak samozřejmě ta diskuse byla o tom, eh, o těch dalších eh, mm, aspektech. Dostali jsme reakci od lidí, Eh, zejména od těch, co dojíždějí každodenně do práce. A ti nám posílali po Facebooku a přes noviny různé reakce. Říkali, vy tady rozhodujete o těchto taze, velkých tazích, ale co bude s těmi malými trasami? A to pak vedlo k určitým změnám, o kterých jsme rozhodli, kdy jsme řekli, že je třeba rozšířit toto jednání. Podobně z školství. Začali jsme s určitou představou, pak jsme to diskutovali s regiony, s provinciemi, které mají například odpovědnost za budovy. Pak jsme eh, vlastně v dohodě ovlivnili konečné rozhodnutí, pokud je o partnerství. Tady je to trochu lepší, protože monitorovací výbor eh, vlastně eh, konstatoval, že je to celé zavrzlé, my jsme to ho domrazili, abych tak řekl, a pak jsme to diskutovali. Bylo to velmi podporováno. Mm, také odbory, které nejdříve eh, stávkovaly proti vládě, pak se rozhodly, že se zúčastní takového jednání a my jsme diskutovali eh, o těchto věcech. Došlo k velké podpoře pro rozhodnutí partnerství. To není pouze eh, formát, který potvrdí to, co už bylo jednou rozhodnuto předtím, ale je tady například potřeba dalších akcí pro starší osoby, seniory, které, pro které už je operativní program. A my jsme se rozhodli, že budeme to partnerství, kritérium partnerství aplikovat daleko opravdověji. Děkuji, dávám slovo dalším. Děkuji, paní předsedkyně. Pane ministře, vítám vás tady. Já vás oslovím v našem společném mateřském jazyce. Otázka eh, uznání jazyků je totiž součástí našeho důležitého boje, který my, italská delegace, tady vedeme, abychom eh, se vyhnuli tomu, že by nám bylo bráněno používat náš vlastní jazyk. Já proto budu hovořit eh, italsky. Pane ministře, Hovořil jste o dohodě, která byla uzavřena v nedávné době s některými italskými regiony, zejména těmi na jihu. A my to čteme v novinách, že eh, cílem je, aby tyto jižní regiony nestratily velké zdroje. Je tady nebezpečí, že by dost značné prostředky mohly zmizet, protože regionální programování nebylo respektováno a regionální plány nebylo, nebyly respektovány mimo jiné kvůli finanční krizi. Následkem té krize národní zdroje byly menší, než se počítalo a proto toky do těch regionů byly také menší a bylo obtížné zajistit eh, spolufinancování. Tyto regiony pak nemohly si realizovat své regionální plány. Došlo také eh, k eh, opětovnému projednání míry spolufinancování, kdy došlo ke snížení z 50 na 25 Vy říkáte, že to tak není, ale já jsem tuto informaci měla. A když opravíte, upřesníte mé ty informace, tak já budu jen ráda. Čili ta míra spolufinancování byla znovu projednána, pozměněna. A já mám otázku, která z toho všeho vyplývá. Já mám dokonce přímou zkušenost. V posledních měsících jsem navrhla hypotézu snížení míry spolufinancování a dostalo se mě na evropské úrovni zamítavé odpovědi. Bylo mi řečeno, že to by bylo možné pouze prostřednictvím novelizace nařízení. No, to je tedy otázka, kterou vám kladu. A pak je tady ještě další otázka, eh, která nás eh, opětovně trápila, tedy nás, italskou delegaci. A sice jde o podmínky týkající se budoucího příštího, tedy období programování, tak jak to bylo prezentováno komisí. To můžeme souhlasit eh, s těmi principy lepší kontrol a lepší monitorování, vyhnout se chybám, tak jak to říkali i další kolegové. Neboť eh, chyby znamenají, že potom není možné dosáhnout cílů a náležitě využít prostředků. My jsme pro zvýšení sankcí a pro zpřísnění kondicionality, ale je třeba brát v úvahu i obecné eh, podmínky. Politika soudržnosti musí respektovat pakt stability a maastrichtská kritéria, ale myslíme si, že Mm, to se musí týkat nejen naší země, ale obecně v duchu politiky soudržnosti. To si myslím, že je určitý rozpor oproti samotné podstatě politiky soudržnosti, eh, která vychází ze solidarity. Některé oblasti EU mají spoždění oproti dalším a proto je třeba dosáhnout určité kompenzace pro tyto zóny. Takže eh, princip eh, respektovat pravidla, ale respektovat také závazky. Pokud je o partnerské mm, dohody, tady je návrh komise pro budoucí programovací eh, období. A já bych chtěla ještě jednou zdůraznit naše přesvědčení, že je třeba regionům i určitým lokalitám, lokalitám postupno, pos, poskytnout větší samostatnost. Souhlasím také s tím, co řekl na kolega Schröder. Myslím, že plán, který navrhujete, jde opačným směrem. Měli bychom centralizaci rozhodnutí, centralizaci aktivit, E, v rukách centrální vlády. Byla by to vlastně opětovná centralizace. Prosím, odpovíte mi, děkuji. Vážení kolegové, já musím e, s lítostí říci, že tady máme ještě sedm řečníků. Tak prosím, buďte co nejstručnější. Já vím, že pro italské kolegy je těžké být struční. E, Giacomo Ugias. Vítám vás, pane ministře. My vítáme vaše zkušenosti, vaše schopnosti. Máme z nich velkou radost. My jsme rádi, že předkladáte myšlenky, návrhy. To všechno vítáme protože tady bylo, bylo strašné vákuum, které jsme v posledních letech museli podstoupit. Prakticky rok italská vláda eh, nejmenovala ministra pro evropské politiky. Nemůžeme se tedy divit, že tady jsou eh, velké opozice proti národním region, regionálním eh, směrům. Konstatuji, že musíme věnovat pozornost hrozbě, že přijdeme o finance probíhajícího programovacího období. Musíme se dívat i do budoucna. V našem výboru i v dalších výborech v posledních týdnech začínáme diskutovat o novém nařízení pro programovací období 2014 až 2020. Hovořil jste o posílené spolupráci s Unií a já se vás ptám, je možné mít posílenou spolupráci s parlamentem? Je možné společně si stanovit určitý výchozí bod? Nedělejme si iluze, máme údaje, které nám připomínají smutnou realitu. Ale nemohli bychom zorganizovat eh, takovou určitou pilotní puňku, která by nám umožnila klíčovým způsobem přistupovat k těm opatřením. A to by umožnilo italským regionům i italské vládě mít k dispozici určité zdroje, dostatečné zdroje. To jsou vlastně jediné zdroje, se kterými můžeme nyní počítat. Tady tolik navrhuji a pak ještě bilaterálně bychom se mohli dále věnovat otázce která je diskutována, ale já se zatím ptám na tuto věc eh, v této diskusi. Hovořil jste také o, o, o rozpočtu, o, o částkách, které se týkají jižních regionů. A já se vás ptám, ty fondy, které byly odebrány regionům. Není možné je eh, nějak nahradit, protože eh, ten rozvoj vlastně byl zastaven a přitom je tady povinnost eh, vlády ujistit se, že to bude nahrazeno, jinak dojde ke ztrátám. Máte nějakou představu, nějakou, nějaké představy v této věci a můžete vyjádřit určitý závazek, že nové zdroje budou dány k dispozici a nahradí to, co bylo zrušeno? Především chci vám poblahopřát k vaší nový, nové funkci a e, přeji vám hodně úspěchu v úkolech, které budou velmi obtížné. Mně napadá celá řada otázek, ale především jedna. Mě zajímá především, doufám, že nová italská vláda bude kompenzovat Eh, také ten nedostatek důvěry, který nás poznamenal v poslední době. Takže tedy moje otázka. Co si myslíte vy i celá vláda o zavedení eh, nové kategorie? Za druhé, pokud jde o úlohu regionů. Úloha regionů v rámci partnerských smluv. Jak víte, jsou regiony, které chtějí být hlavním tématem toho partnerského, to, té partnerské smlouvy. Jaký je názor vlády na Evropský kodex? Protože v charakteristikách Eh, evropského Code of Conduct je také eh, otázka dalších partnerů, kteří definují priority v této oblasti. Děkuji. Pokud jde o jazykové aspekty, já budu odpovídat na otázku paní Macony v italštině. Pokud je o spolufinancování, to je eh, v této diskusi jiná kategorie než to, co probíhalo v jiných zemích. Snížení tedy míry spolufinancování. To šlo o země, které se naléhaly v obzvláště závažné naléhavé situaci v oblasti veřejných financí a ty země chtěly dosáhnout cíle snížení míry spolufinancování. Eh, nešlo o nějaké eh, oživení již existujících eh, projektů. Tyto země prostě tady postupovaly jinak. Tisk o tom psal na první stránce a říkalo, že v Itálii to klesne z 50% na 25%. Ale Mm, že komunitární tedy spolufinancování takto klesne. My jsme takto eh, neuvažovali, my jsme se soustředili na ty věci, které je třeba realizovat. Eh, stavovali jsme určitý počet projektů, zejména v železniční dopravě, kde eh, je realizace rozložena na 10 let a tam míra spolufinancování z italského hlediska bylo rozhodnuto poté, co už jsme se rozhodli o tom, že tyto projekty budou realizovány. To rozhodnutí eh, nebylo stejné, ne, nebo ne, ne, nevypadlo tak, jak vy jste to eh, formulovala. Prostě to snížení eh, nebylo o 8 miliard. Z 50 jsme přešli na 55 nebo 54, čili vlastně jde o 1 miliardu 500 milionů, které jsou výlučně určeny na určité konkrétní projekty a je to převedeno mimo systém komunitárního financování. Určeno je to na železnice, na železniční projekty, eh, které už jsou v procesu eh, realizace. Netýká se to tohoto nařízení. Dále, je tady nějaké nebezpečí centralizace? Zatím vším nikoli. A to, jsem řek, to říkám vaší německé kolegyni. Tato operace byla dohodnuta, projednána spolu s regiony. A železnice tady půjde o realizaci na centrální úrovni, ale eh, probíhá to v rámci regionálních eh, programů. Novinkou je, že centrální stát bude sehrávat svou úlohu v decentralizovaném systému. To znamená otázka monitorování, podporování, Eh, a dávání k dispozici svého know-how, například v oblasti školství v zemi, kde chceme všem eh, žákům zajistit stejnou eh, úroveň vzdělávání, tak tady samozřejmě centrální stát musí sledovat uplatňování takového programu. To tež platí pro digitální program, ale není tady žádný program centralizace. Dále poslední bod. Upřímně řečeno, eh, nepořádek v účtech má určitě negativní dopad eh, na celý tento proces. Vaše slova to dokazují. Jestliže mm, Itálie nerespektovala adicionalitu, je to také proto, že tady je nestabilita veřejných financí a proto že jsou tady problémy, když eh, určitá země nemá své účty v pořádku, pak eh, politika soudržnosti rozhodně pociťuje negativní dopady. Itálie je pro zavedení sankcí pro země, které nerespektují určité podmínky. Ale ty podmínky musí být náležitě stanoveny, musí být eh, proporční. Itálie nemyslí, že současný návrh je v pořádku, protože Itálie si myslí, že tento návrh nerespektuje proporcionalitu. Očekáváme v Itálii nový návrh ze strany komise. A teď přecházím do angličtiny. Období 2014 až 2020. Itálie si myslí, že úloha eh, Evropského parlamentu je zásadně důležitá. Já jsem to řekl už na začátku, proto jsem tak rád, že jsem tady mezi vámi. A pokud jde o eh, problém úlohy regionu, tak já myslím, že ta simultaneita schválení operačního programu a eh, partnerských smluv umožňuje regionům sehrávat velice důležitou úlohu. Není tady něco před a něco následně. Obojí je projednáváno a schvalováno eh, současně a regiony jsou součástí eh, konečně Evropský Code of Conduct. Podle našeho názoru je to zásadně důležité. Chtěli bychom, aby to komise diskutovala velmi otevřeně a ne, abychom někdy během příštího eh, roku prostě zjistili, jaký je výsledek a co je třeba plnit autokraticky. Eh, pokud jde o regiony, tak eh, mm, Itálie si myslí, že eh, Navrhované řešení není úplně dobré, jsou tady některé regiony ve fázi phasing out a nemáme ještě řešení přímo na stole, ale jsme připraveni o tom jednat s dalšími členskými státy. Mr. D'Angelis. Pan D'Angelis, prosím. Děkuji mnohokrát. Pane ministře, především vám přeji všechno nejlepší, gratuluji, doufám, že se vám bude dobře pracovat. Mnoho úspěchů v nové funkci. Otázek mám hodně, ale pokusím se omezit na jednu. A to na takovou, která je pro mě velice důležitá. A týká se to kvality výdajů. Protože často hovoříme o číslech, ale málo se hovoří o tom, jak kvalitní ty výdaje jsou. Protože kvalitní využívání těchto prostředků je předpokladem růstu, rozvoje a vytváření pracovních míst. Jaké nástroje a jaké iniciativy budou sloužit realizací toho cíle, který by měl být cílem prvořadým, a to eh, kvalita výdajů. Jan Olbricht. Děkuji mnohokrát. Pane ministře, jsme rádi, že jste v nové funkci mezi nás přišel. Částečně nás sice zajímají italské vnitřní problémy, ale spíše by nás zajímalo, jak vy vidíte ve své pozici italskou budoucnost. Mám pár konkrétních otázek. V tom dokumentu je jedna věc, které jsem úplně nerozuměl. Říkáte tomu National Competence Centers. Co to prosím je? Já si vzpomínám ještě z doby před vstupem, že v různých výborech byla více zastoupena Evropská komise. Už v podstatě to bylo v předvstupním období. Navrhujete tedy, aby Evropská komise byla více zapojena i do stádia provádění? Je to věc, nad kterou se zamýšlíte spíše pro budoucnost, anebo si myslíte, že to je spíše dočasné řešení krize? A za třetí, Co si myslíte teď jako ministr o CSF? Co myslíte si, že by eh, společný strategický rámec měl být schválen aktem v přenesené pravomoci anebo přílohou k nařízení? Další věc. Tematická koncentrace. Ta také znamená ring fencing. A pro vás jako pro ministra takovéto vyčlenování prostředků je pozitivní záležitost, anebo si myslíte, že členské státy by měly být více manevrovacího prostoru? Předpokládám, že Lambert bude mít další otázky, tak pro tuto chvíli skončím. Paní Kosta. Děkuji. Já jsem velice ráda, že pan ministr Barka mezi nás přišel. Znám už ho mnoho let. Vzpomínám si, kdy za jeho vlády pro nás, pro tento výbor, jsme měli určitý referenční bod v tomto pro období 2007 až 2013. Pár konkrétních slov k italské situaci. To programovací období, které máme za sebou, i to nové období budou obdobími, ve kterými eh, sehrávaly regiony větší úlohu v řízení fondů. A já mám pocit, že pan Barka a jeho vláda chtějí řešit tento problém hlavně partnerstvím. Nedostatky národních strategických rámců a společné strategické cíle, ve kterých všechny regiony by mohly fungovat autonomně, ale v rámci určitých mantinelu stanovených národními plány. A myslím si, že partnerská smlouva by takto mohla nahradit ten krásný program, kterému se říkalo Itálie 2015 a kde byly tyto priority zmíněny. To si myslím, že je program, ke kterému je potřeba přistupovat strategicky a je třeba podporovat eh, regionální zprávy. Další otázka je možná strategická, zase tady narážím na své zkušenosti. Myslím si, že by bylo možné eh, více podporovat eh, dohody s vládou, ale také mezi regiony. Myslím si, že by bylo možné takto eh, více propagovat projekty, které jsou propojené například v oblasti vzdělávání. Itálie měli zájem, měla zájem na tom, aby mohla používat eh, strukturální fondy v době krize. Malé firmy tak mohly provádět celou řadu opatření, které by byly částečně financované z evropských zdrojů. Nicméně teď v rámci dalšího programovacího období budou podmínky pro přidělování fondu daleko přísnější. A předpokládám, že to povede k určitým změnám a že už nebude možné využít takovýmto způsobem prostředků z Evropského sociálního fondu, aby se eh, zaplácly díry, které existují v tomto nařízení. A tady vyvstává otázka týkající se podmíněnosti pro Itálii nebo pro Německo, ale i konec konců pro jiné země. Zajímalo by mne, jestli prostředky budou přidělovány na základě eh, strukturálních výsledků dosažených na národní i na, regi- i na regionální úrovni. Zajímalo by mě tedy, jestli bude možno říci, že na národní úrovni nebylo dosaženo příslušných cílů, ale v určitém regionu ano, a jestli to bude mít následně nějaké dopady. A Potom ještě další věc. Myslím si, že je potřeba lépe definovat a lépe chápat eh, postupy, které na první pohled sice vypadají ideálně, ale na druhý pohled už nevedou k zvýšení kvality výdajů a transparentnosti a následně by měly být eh, eliminovány. Myslím si, že tady bychom měli využít příslušné technické podpory a zajistit lepší koordinaci mezi vládou a regiony. Michal Tojder, prosím. Děkuji mnohokrát, pane Barko, že jste mezi nás přišel. Jako zpravodaj Evropského parlamentu jsem napsal zprávu, která byla schválena, týkala se míry absorpce. My jsme se zabývali důvody nízké absorpční míry v některých regionech. A také jsme pochválili osvědčené praxe v jiných regionech. Já myslím, že je skandální, že některé regiony nemají takovou schopnost absorbovat prostředky. Je potřeba posílit jejich kapacitu. Je potřeba, aby fungovaly dobře místní vlády a místní samozprávy a proto podporujeme decentralizaci a školení. Vy jste tady v Bruselu známa osobnost a kromě toho vás také znají i po zbytku Evropské unie díky vaší zprávě. A když se podíváte na italské zkušenosti, myslíte si, že strukturální fondy a fond soudržnosti by mohl sehrávat větší úlohu v makroekonomické stabilizaci? Když se podíváme na situaci státních dluhů a dluhovou krizi v eurozóně, Myslím si, že bychom měli soustředit strukturální fondy a fond soudržnosti na opatření, které umožní zvýšit konkurenceschopnost evropské ekonomiky, a to především v některých regionech. Co si myslíte o této důležité otázce? Děkuji a poslední slovo dostane Lambert van Nistelrooy. Děkuji mnohokrát. Pane ministře, vítejte. Rád vás vidím ve vaší nové funkci. Mám pár otázek. Ve své zprávě jste hovořil o dohodách, o smlouvách. Odkazuje to k tomu, co jste říkal ve zprávě? Měl jste na mysli, když jste psal svou zprávu, takovéto smlouvy, o které jsme tady také měli rozpravu? Teď, když se podívám na vaše priority, tak mi tam něco chybí a to energetika. Když hovoříme o Evropě 2020, to je věc, která už probíhá, dochází tam k určitému eh, přerozdělení priorit, což by mělo být pro jich Itálie dobré, zvláště v energetice, ale tady to moc nefiguruje. Zajímalo mě proč. Hovořili jsme také o tom, že se dá investovat hodně peněz do vzdělání. Vy jste hovořil o tom, že je potřeba změnit priority, ale pokud nezvýšíme flexibilitu na trhu práce, pokud nezměníme trh práce, tak eh, můžeme investovat prostředky do vzdělávání, ale trh práce nepokvete. Když se podíváte na předběžnou podmíněnost, Vy jste také hovořil o tom, že nebyla zatím dostatečně zacílená. Jakou pozici k tomu má vaše vláda? Děkuji, Fabricio. Máte slovo. Děkuji. Mám-li se zaměřit na Itálii a na budoucnost Itálie, tak k zlepšování kvality. Kvalita je naprosto nejzásadnější a my ji chceme zlepšovat tím, že budeme předpokládat postup provádění některých nástrojů nového nařízení. Takže v podstatě ten akční plán bude určitým způsobem předjímat, a tím se dostávám k tomu vašemu bodu, je to v podstatě smlouva, kterou děláte se všemi omezeními toho, když smlouvu děláte už za běhu. To, ten proces nelze zastavit, takže jde o předjímání určitých aspektů nové smlouvy. Jeden z těchto aspektů, které chceme předjímat, je zaměření na výsledky a indikátory, na to, že je budeme publikovat, že budou známé a že akci budeme definovat podle nich a budeme provádět náležitý monitoring nejenom podle finančních eh, indikátorů, ale i podle efektivity toho, co se skutečně dělá. Budeme dávat peníze do eh, škol, tak se zaměříme na to, jestli se nám zlepšují znalosti v matematice, anebo jestli to znamená pouze, že dáváme učitelům vyšší platy. To jsou ty otázky, které budou ve středu tohoto plánu. Výběr priorit. Ehm, to tím skočím k tomu poslednímu, ale já to potom združím s tím ostatním. Eh, bylo samozřejmě ovlivněné, energetiku jsme nevybrali, protože program energetický už jsme měli, který už na jihu Itálie docílil poměrně zajímavých výsledků. Mm, já vím, že se často hovoří spíše o věcech, které fungují špatně, ale pokud si dobře vzpomínám, tak Itálie teď má podíl eh, vlastní spotřeby energie eh, Eh, dvakrát vyšší než sever Itálie, což je úžasný výsledek, protože to je jediná část země, která se blíží cílům eh, Evropy. Takže eh, proto jsme neměli energetický program a proto jsme upřednostnili se zaměřit na priority jiné. A nakonec k Itálii ještě trh práce. V rámci programu pro vzdělávání je velká část zaměřena na kvalitu škol když například zavřeme oči, tak hovoříme o školách, které by vlastně vůbec neměly existovat v zemi, která byla jednou zakládajících zemí Evropské unie, protože ta kvalita škol na jihu je na míle vzdálena od čehokoliv, co bychom očekávali. Nemůžeme od těch dětí v podstatě ani chtít, aby dodržovali zákony, protože eh, a, a taky to pak podle toho vypadá, že se stávají oběti organizovaného zločinu, protože ta kvalita školy je velice nízká. Eh, 40% dětí eh, na jihu jsou pod minimální úrovní PISA v matematice a jakola, jakákoliv pravidla stanovíme, tak tyto školy prostě vypadnou naprosto beznadějně. Eh, v podstatě si ani nebudou moci o té stejné látce promluvit eh, se svými kolegy ze zbytku Evropy. Ale eh, pak je zde ještě druhá, druhý aspekt, to je ten přechod eh, do trhu práce. Zde implementujeme několik nových iniciativ pro střednictvím tohoto plánu, které, jak doufáme, se budou používat v celé Itálii. Jak doufám, ministr pro vzdělávání a výzkum tyto aktivity vysku, využije jako prototypy pro všeobecnou politiku. Eh, jak říkám, to je, to už jsem říkal, snažíme se poučit z teritoriální politiky a eh, zvážit možnost její rozšíření na celou zemi. Teď k té budoucnosti. Co myslíme národními centry kompetence, National Competence Centers? Eh, v některých případech tím myslíme pouze například dobrý generál, dobré generální ředitelství v nějakém místním úřadu. Pokud jde o vzdělávání například, my máme velice dobrý direktorát v ministerstvu vzdělávání, ministerstvu školství. Tomu říkáme kompetence, protože ty kompetence tam jsou a jsou to autority, které jsou respektované v regionech. Eh, nejsou to pouze lidi, kteří jsou vnímáni jako někdo, kdo přijede z Říma a říká nám, co máme dělat, ale jsou to lidi, které, kteří jsou respektováni. Někdy jindy to musí být, může být například agentura, například agentura pro železnice, to jsou úžasní inženýři, partneři a chceme, aby zkrátka víc času zaměřili na jich země, protože zatím jsou přitahováni spíše severem, kde je víc peněz. Takže v podstatě chceme jak si odklonit jejich pozornost na oblasti, kterým se, kde e, se tyto, tito lidé standardně neangažují. To jsou tedy veřejné kompetence, ať už v rámci zprávy veřejné nebo v rámci e, soukromých korporací. Eh, hlubší subsidiarita. To bude takový experiment. Já doufám, že i vy budete mít možnost zkontrolovat, jak se nám to daří. Eh, způsob, jak to vnímám já, je ten, že to je sdílení eh, odpovědnosti za strategické, strategické volby, která, která nekončí v momentě, kdy se píše smlouva. Je to taková jak asi kontinuita, sdílená kontinuita, o tom hovořila už i Danuta se mnou, když jsme mluvili o programu, když když hovoříme o akčních skupinách, nehovoříme o akčních skupinách, které se povezou s touto smlouvou, ale o trvalých akčních skupinách i pro období, kdy komise nebude mít hlavní odpovědnost. Komise bude samozřejmě dále v Bruselu, nebude součástí procesu managementu, ale jak bych to řekl, eh, zkrátka to bude výzva pro tyto akční skupiny, že nebudou pouze sepisovat všeobecné strategie, ale budou se podílet i na jejich implementaci během období, takže budeme tam mít několik odborníků z Bruselu, kteří budou spolupracovat se Sabinou a se zbytkem italského týmu v oblasti vzdělávání. Takže budeme znát zpětnou vazbu a kritiku z Bruselu ne pouze o dva roky později, budeme ji znát okamžitě. A no, nebo hovoříme pouze o strategii, budeme hovořit, hovoříme i o provádění. A tito lidé budou mít samozřejmě možnost vyjádřit se k výsledkům ke dní, kdy budou publikovány a ne o rok později. Takže eh, nejde o to, že bychom komisi chtěli předkládat výzvy, spíše, aby komise mohla předávat výzvy nám. Promiňte, pane, pane Barko, to je takové ošemetné, říká pan Olbricht. Eh, eh, vy říkáte, že budete mít u stolu, abyste měli rychlejší reakci. Na, na, to, na to pozor, prosím. No dobrá, ale my chceme, aby na nás někdo dohlížel, než jakoby se začneme vyjadřovat k tomu nařízení je to zkrátka takový prototyp. prototyp. Společný strategický rámec, zde je několik rizik, která mě ještě trošku trápí. Eh, upřímně řečeno, Itálie má pocit, že je trošičku izolovaná eh, mezi členskými státy. My si myslíme, že by za to sepsání měla být zodpovědná komise. Proč? Protože my máme obavu o to, že členské státy to začnou rozmělňovat, nalezne se nějaký kompromis, což znamená, že ve finále budeme mít dokument, který nebude použitelný. Na posledním zasedání rady jsem eh, názor Itálie opakoval, ale byl to názor osamocený. Byl to názor ten, že tento dokument by měl být dokument komise. A pokud to nemůže tak být, měl by to nějakým způsobem zůstat dokument komise, musíme zkrátka najít způsob tak, aby, eh, aby ten dokument eh, podpořila Evropská rada. Něco, něco takového bylo navrženo, takže na to se ještě musím zaměřit, skombinovat legitimitu a nerozmělňování. A nakonec, pokud jde o tu koncentraci projektů, eh, na tematické okruhy ten eh, návrh je příliš rigidní momentálně. A je zde nutně riziko, že Kalábry například, eh, to je jedna věc té konkurenceschopnosti, svým způsobem máte pravdu, ale například v Kalábry to neznamená, že dáme eh, univerzitám víc peněz, kromě několika málo univerzit, které si to zaslouží. Když máte příliš mnoho peněz vyzaví institucím, které to nemohou absorbovat, tyto peníze, tak ty peníze vyhazujete oknem. A v Kalábrii otázka růstu a konkurenceschopnosti musí být řešena znovu vytvořením a obnovením sociální smlouvy s občany a se státem. Tady jsme o nějakých 20 let pozadu a je to obrovská past. Nelze udělat jeden velký skok. To lze v několika malých městech, ale ne v celém regionu. Kalábrie jako region nemůže poskočit vpřed a začít investovat do inovací. Co tím uděláme? Eh, v podstatě uděláme to, že dáme pobídku společnostem zvenku, které nebudou ani výzkumné, ani nebudou pro, pro, provozní. Takže v tom návrhu komise eh, se mi zdá přijatelnější ten návrh pro sociální fond, protože je zde více flexibility. A celkový způsob myšlení v oblasti ESF e, vzhledem k výběru, který je k dispozici, je lepší, protože samozřejmě ta aktivita musí být koncentrovaná, ale na co bude koncentrovaná, musí záležet na regionu a může se to region od regionu lišit. Takže tím doufám, že jsem odpověděl. A nakonec e, vím, že zneužívám e, vaši benevolenci, paní předsedkyně, využívám příliš mnoho času. Ty meziregionální programy ano, ale naše zkušenosti bohužel nejsou moc dobré, protože nebylo vlastně jasné, kdo to celé vede. Takže eh, s těmi mezregionálními programy jsou zatím problémy, je nutné jasně stanovit odpovědnost. Takže principiálně ano, ale No, možná nějaké to zavedení kondicionality nás posune směrem, kdy se budeme moci problémy vypořádat ex ante a ne se je snaží kompenzovat ex post. S tím bych souhlasil. Chci jenom podotknout, že je potřeba zachovat si flexibilitu, protože nikdo neví, co nás čeká. A vzhledem k tomu, že máme příležitost například na severu Itálie používat flexibilitu, tam ty peníze používá poměrně flexibilně, tak je to velice důležitá příležitost, kterou všichni sdílíme. Tak, děkuji. Dobrá, děkujeme. Tím skončila výměna názorů s Fabriciem Barkou, italským ministrem pro územní soudržnost. Eh, myslím, že za všechny mohu říci, že si velice vážíme, pane ministře, toho, co děláte v Itálii, ale vážíme si i vašich komentářů k budoucí politice v Itálii, protože, jak si dovedete představit, eh, jsme právě uprostřed diskusí o všeobecném nařízení a z rady víme, že rada není jednotná v těchto věcech a věděli jsme také, že e, za některými těmi zvláštními názory jste právě vy, takže děkuji, že jste to tady tak hezky přiznal. Byla to rozprava velice důležitá pro nás a pokud budete mít v budoucnu chuť s námi sdílet nějaké informace, protože faktem je, že provádíte takový experiment, z něhož budete mít dobré výstupy, bylo by určitě dobré vyslechnout si vás i do budoucna kdykoliv budete chtít. Ještě jednou vám děkujeme, přejeme vám hodně štěstí, přejeme hodně štěstí vládě pana Montyho. Doufáme, že se Itálii podaří situaci vyřešit úspěšně a e, děkujeme vám za váš příspěvek k politice soudržnosti. Doufáme, že naopak tato politika vám pomůže dostat se e, z problémů, které v Itálii máte. Veselé Vánoce, hezký nový rok. little I'll lady. I'll pick up your offer and come back. Thank you. Thank you for coming. All the time contributing. Yeah. Thanks. Thank you. Um, you colleagues, we go on. Tak vážení kolegové, rovnou pokračujeme. Další bod na pořadu jednání je slyšení které už po dva minulé roky je velice důležité. Jedná se o HDP a další kritéria politiky soudržnosti. Máme zde čtyři odborníky a pokud vím, tak pořadí navrhnuté sekretariátem je takové jakoby logické sledování prezentace tohoto tématu. Začneme prezentací profesora Jacka Šlachty, e, pokud jde o výzvu měření socioekonomického rozvoje pro politiku soudržnosti. E, poprosím mluvčí, vzhledem k tomu, že máme hodinu a čtvrt, aby se co možná zestručnili aby bylo více prostoru pro otázky a odpovědi na ně. Profesore Šlachto, máte slovo. Thank you very much for, for Děkuji mnohokrát za pozvání. Pokusím se o co největší stručnost. Tady máme určité milníky národních účtů. Nejdůležitější je, že se rozvíjejí už celá léta a nakonec jsme se dostali k systému národních účtů Richarda Stona, který vyhrál Nobelovu cenu za ekonomiku a kromě toho také to byl systém navržen OSN a tento systém byl dále rozveden v Evropské unii. Kromě toho také máme uh, Lisabonskou smlouvu a v ní uh, politiku soudržnosti, tedy hospodářské, sociální a územní. Co se týče hospodářské eh, soudržnosti, tak to je v podstatě poměřováno HDP. S tím, že sociální eh, soudržnost je většinou poměřována místou nezaměstnanosti či zaměstnanosti. A co se týče územní soudržnosti, tak tam máme systém trochu méně sofistikovaný. Většinou jej poměřujeme dostupností, tedy délka dojezdu a podobně. Proč ano anebo ne HDP? Za prvé chci říci, že to je víceméně objektivní míra produkce. Často se směšuje s bohatstvím, a, anebo dokonce blahobytem národu, ale toho HDP měřítkem není. Kdybychom tedy měli srovnat země a regiony podle jejich rozvoje, tak tam možná HDP je tím nejlepším měřítkem. Pokud poměřujeme HDP, tak dochází k řadě zjednodušení. Dalo by se ukázat, že pokud že tady máme velice rozdílný obrázek. Například, pokud práce probíhá doma, tak se počítá nebo nepočítá. Pokud je placená, tak se počítá nebo nepočítá. Nebo otázka také, jestli by se do toho měla započítat produkce, eh, která má negativní dopad na, žitvo, na životní prostředí, nebo jestli by se do toho měla započítat eh, nelegální či šedá ekonomika, a nebo produkce armády. Také máme problém srovnat eh, jednotlivá území. Například, v jakých cenách počítají, v jaké měně, jakým způsobem potom vlastně to všechno převádíme na společný jmenovatel. Většinou se to dělá podle parity e, kupní síly. Co se týče územního rozsahu, tak se to snažíme porovnávat jednak podle zemí, ale druhak také podle regionů. Tedy oblasti NAC 2 a NAC 3. Tady, když to budeme srovnávat podle počtu obyvatel anebo podle rozsáhlosti území, tak výsledky budou vypadat trochu jinak. A otázka také je, jestli máme-li popisovat kvalitu tohoto procesu, tak tomu máme-li k tomu používat HDP. Toto je obrázek, který nás asi napadne, když se podíváme eh, na slovo eh, soudržnost, toto je poslední zpráva o soudržnosti, je to v podstatě srovnáno podle HDP na hlavu. Tady máme studii Světové banky, tady vidíte HDP na kilometr čtvereční v Belgii a zase vidíte, že eh, Brusel, to jsou skoro Himaláje, tady vidíte totéž v Polsku. Vidíte, že Varšava je na tom velice dobře, ale máme tady jiná města, která na tom nejsou úplně tak dobře, ale ve zbytku země se neděje skoro nic. Tady máme střední Evropu. Vidíme, že ve střední Evropě máme určité hvězdy, ale na druhou stranu tady existují pořád dost velké rozdíly proti západu Evropy. Co se Polska týče, tak Polsko je v oblasti eh, soudržnosti poměrně úspěšnou zemí. Na úrovni NAC 2 máme poměrně dobré odhady kvality od roku 1997 s tím, že poslední údaje máme z roku 2009. A vidíme, že Polsko se dostalo ze 44 na 61 během 12 let. Ale když už se podíváte na úroveň NAC 2, tak uvidíte, že tady máme určité eh, vojvodství, jako například Mazověcké, které se zlepšilo o 34,4% bodů. Potom tam máme regiony, ve kterých máme velká města, ty jsou většinou velice eh, úspěšné s eh, přírůstem kolem 20%, s tím, že na východě eh, máme ty slabší regiony, které zlepšily svou pozici zhruba o 7-8 procentních bodů za poslední 10 let. Takže tady si myslím, že HDP je opravdu dobrým eh, prostředkem k popisu soudržnosti. Teď pojďme za rámec HDP. Tady se objevují určité ukazatele, které navrhovala pátá smlouva o soudržnosti. Já to nebudu všechno číst. Jsou to zkrátka všechno ukazatele, které eh, byly navrženy pro úroveň NAC 2. Potom tady existují indexy typu uh, index štěstí anebo let prožitých ve štěstí, ale zatím to je používáno pouze v jiných oblastech. Tady máme návrhy cílů EU 2020. Když se podíváme na ukazatele, ze kterých vychází, tak jich je 8, ne 5. 8 ukazatelů a 5 cílů. Protože tady navrhujeme určité úrovně, kterých mají dosáhnout jednotlivé země, ale také celá Evropská unie. Tady zase máme grafické zobrazení eh, indexu lidského rozvoje. To je ukazatel, jeden z ukazatelů, které používáme a na pravé straně vidíme ukazatel týkající se chudoby. Tady nevím, jestli je to úplně čitelné, ale myslím si, že nejdůležitější a nejzajímavější je druhý sloupec, to znamená roky prožité ve štěstí. Když se podíváme na Skandinávii, tak tam eh, je to v podstatě přes 60. Když se podíváme na Polsko, Slovensko, tak eh, tam je to někde kolem 47. Bulharsko ale jenom 37. Takže vidíte, že tady existuje veliký rozdíl eh, z pohledu blahobytu a toho, jak dlouho lidé eh, žijí ve zdraví a ve spokojenosti. Teď dostupnost na úrovni nad 3. Tady vidíme, že u východních hranic Evropské unie máme dostupnost velmi nízkou, což má negativní dopad na rozvoj. Tady máte produktivitu průmyslu a služeb a zase vidíte, že tady panují obrovské rozdíly mezi severem a západem Evropy a severo, severozápadem a jeho východem Evropy. Tady zase máme velice zajímavou mapu, která se našla ve všech zprávách eh, o soudržnosti, ale v poslední verzi už nefigurovala, takže předpokládám, že se to někomu nelíbilo. Tady je to kvalita vlády eh, a zprávy věcí veřejných. Na severu eh, vidíte situaci velice dobrou, zatímco na jihu Itálie, Řecko, Bulharska, tam je to dost špatné. Polsko je ve čtvrté třídě, nebo v páté, podle toho, o jaký region se jedná. Tady máte eh, počet domácností se širokopásným internetem. Tady zase vidíte, že se situace dost liší. Tady máme index konkurenceschopnosti a zase různé regiony jsou na tom různě, i třeba v rámci jedné země. Tady máte regionální inovační index a zase zhledáváme velkou propast mezi starými a novými členskými státy závěry. HDP je stále důležitým ukazatelem, nicméně měli bychom zlepšit metodiku výpočtu HDP. Další důležitá věc. Před třemi týdny v Polsku jsme dostali čísla HDP na hlavu eh, za, jed, za nad 2 a 2 NAC 2 a NAC 3 za rok 2009. V některých zemích tato data nemáme. To znamená, že to spoždění tam je opravdu dlouhé. Data ve chvíli, kdy je dostaneme, tak už jsou vlastně daty historickými. Za druhé, měli bychom se snažit vytvořit různé eh, syntetické indikátory, třeba takové, které by ukazovaly eh, i blahobyt, úroveň blahobytu, ale eh, také především blahobytu v regionech. Kromě toho bychom se také měli lépe zabývat eh, sociálními a územními dimenzemi soudržnosti. Myslím si, že polské a předtím maďarské předsednictví hodně poukazovaly eh, na územní soudržnost, ale kromě toho bychom také měli přijmout určitý omezený počet eh, odvětvových indikátorů a myslím si, že právě seznam EU 2020 je dobrým příkladem. Děkuji, my také děkujeme. A dostane slovo pan Frank Sotu s CNAM v Paříži bude hovořit o tom, jestli bychom měli být realisty, anebo spíše bychom měli vystupat specificky. Předpokládám, že oboje. Thank you very much for, for this opportunity to discuss Děkuji vám za tuto příležitost eh, hovořit o HDP jako indikátoru, ale pokud vím, tak eh, člověk se bojí nebo nemá rád částečné indikátory ekonomiky, ale každopádně je používá. Já se pokusím zaměřit se spíš na ty základy, podívat se spíše na to, zda je vůbec realistické používat HDP jako spolehlivý indikátor. A na tom snímku vidíme trošičku situaci, v jaké jsme, že chceme chytit velkého motýla HDP velice malou sítí. Eh, na evropské úrovni máme malý rozpočet a pokud slibujeme HDP, tak zkrátka HDP musíme i zajistit což často způsobuje frustraci na evropské úrovni a vyvolává to otázky vlastně odpovědnosti. Může být Evropa odpovědná za růst HDP. Podle mého názoru se mění i názor komise na tuto problematiku. Do této doby komise hovořila o HDP jako dopadovém indikátoru. Když navrhujeme nějaký program, tak je to indikátor, na který, který očekáváme, ale nyní komise říká, že je potřeba být realističtější, musíme se podívat na výsledky a výstupy a musíme jaksi omezovat počet výsledků. A v podstatě se redefinuje i dopad. Nyní hovoříme o čistých výsledcích, net results. O čistých vnějších faktorech. To znamená, že věci se mění a začínáme být realističtější. A pak je to otázka cílů. Je to otázka růstu a soudržnosti. Všichni víme, že od roku 2000 se zaměřujeme spíše na růst. Musíme vytvářet růst, růst, růst, bez ohledu eh, na to, eh, jaká bude, jaká, jaké bude místo té operace, protože to je nebezpečné, protože čím více zdůrazňujeme růst, eh, například výzkum a vývoj, a to vychází z diskuse s panem Barkou. E, pak nemáme dost univerzit, které by absorbovaly prostředky pro inovaci, tak používáme ESF, což znamená, že peníze půjdou e, do slabších regionů, ale není kapacita, která by tyto peníze absorbovala. <clears throat> Takže otázka je, co vlastně uděláme pro to, abychom spojili ty bohatší a ty chudší části v Evropě. Já trvám na tom, že žádná teritoriální kondicionalita pro příjemce neexistuje, takže pokud jste bohatá univerzita v bohatém regionu, dostanete hodně peněz bez teritoriální kondicionality. Ale nemáte žádné závazky spolupracovat nebo pracovat s, eh, se slabšími regiony. Takže to je možná možnost do budoucna. To znamená, eh, budeme investovat do bohatých i do chudších regionů. Ve Velké Británii zde určitě bylo, zde byly určité pokusy o propojení těch silnějších a slabších regionů, ale na evropské úrovni mám spíše pocit, že se na to pozapomíná. A počítám, že něco z toho budete chtít znovu zavést. Další indikátor. Řekněme si, zapomeňme trochu na HDP, eh, podívejme se na eh, kvalitu žití jak vidíte, tady máme ten stroj, do kterého sypeme spoustu peněz a pak tady máme vzdělávání, eh, bydlení, dalších spoustu faktorů a nakonec nám z toho vypadne možná eh, kvalita života. No a když my si řekneme, eh, kvalita života, tak je tu velké riziko přílišného zjednodušování. I zde musíme být realističtější. A pokud jde o odpovědnost, možná, že by to mohlo být právě HDP a kvalita života, což by byl takový komplexnější indikátor, eh, který v podstatě reflektuje přímé dopady intervencí EU. A pokud se chceme podívat na konkrétnější indikátory, tak k tomu se teď dostanu. Samozřejmě pak je to také otázka reportingu vůči příslušným institucím, například parlamentu. Podívejme se na indikátory, eh, které chcete vidět zde na parlamentní úrovni. Jaké indikátory od nás chcete a jaké chcete mít v partnerských smlouvách? Když se podíváme na návrh nařízení, tak zde máme celý dlouhý seznam společných indikátorů, the common indicators, to jste určitě všichni četli, Eh, common Indicators na evropské úrovni, těch je celá řada, ale jaké je propojení s HDP? Nebo respektive, jaké, jaké indikátory budete konkrétně používat vy, jestli to bude třeba počet projektů. Vy jste o tom hovořili před chvílí, o makroregionech, jak je složité provádět evaluaci makroregionů. Když se podíváme na programy spolupráce, tak je klíčový indikátor počet projektů. Takže v podstatě, co budeme mít na konci? Budeme mít stovky milionů projektů. A pak Eh, celý aspekt HDP řeknete ekonomovi, tak nám vysvětlete, jaké propojení eh, těchto projektů a HDP, což už je teda um, úroveň těžké alchymie. Musíme se zaměřit na konkrétní indikátory, které vy od nás budete chtít vidět na úrovni parlamentu. Možná, že počet projektů není úplně to nejlepší, ale ten seznam společných indikátorů, upozorňuji, nemá přímé propojení na HDP a není vůbec jasné, jaké jsou klíčové indikátory eh, strategie EU 2020. Klíčové indikátory vůbec v tom seznamu nejsou jasné. Takže, co je ten nejstrašlivější nebo nejlepší možný výhled? Eh, největší problém je ta otázka být či nebýt připojen, propojen. Co může Evropa udělat pro naše občany? Co můžeme říct si všem, co jim můžeme zajistit? Možná jim nemůžeme zajistit HDP, protože tady je spousta faktorů, ale možná jim můžeme zajistit, že budou napojeni na určité evropské sítě. Jak vidíte na tom obrázku, inovace, znalosti, bohatství. Občas má člověk pocit, že není součástí těchto projektů, ale je otázka, kterých projektů vlastně chceme být součástí, což velice souvisí například s tím italským případem, ta diskuse byla velice zajímavá. Jaká je zde dostupnost k těm klíčovým prvkům a které to vlastně jsou? Co můžeme garantovat všem evropským občanům? Eh, to je předpoklad. Řekněme, že chceme najít nový index, takový beta index, jak vidíte na snímku. B jako broadband, širokopásmové připojení, chceme, aby byli všichni napojeni na ISP internetové sítě. Možná, že by Evropská unie mohla udělat něco konkrétního v tomto směru. E jako energie, to víme všichni, samozřejmě víme, že energie se produkuje daleko méně, ale poptávka je mnohem vyšší. Takže co uděláme s energetickými sítí? T jako transport, e, zejména železnice, o tom hovořil pan Barka, ale musíme se ptát, co můžeme udělat pro to, abychom garantovali eh, lepší přístup k železnicím, tak aby se dalo vlakem jet eh, z Varšavy do Rigi. Zkoušel někdo jet eh, vlakem vůbec do Varšavy, do Rigi, do Sofie? Ne letecky, vlakem. Ano, takže, takže tahle ta záruka lepší přístupnosti. A A jako accessibility, přístupnost. Ale možná, že toto nestačí. E, takže možná pak můžeme začít přemýšlet ještě o dalším E jako education vzdělávání. E, celoživotní vzdělávání například. To je program, na který se velice často zapomíná. E, Vzdělávání je důležité, ale celoživotní vzdělávání se opomíná. A nebo zaměstnanost. Ale samozřejmě chceme, aby, eh, pokud chceme najít alternativu HDP, chceme najít něco, co možná jednoduchého. A tím jsem na konci své přednášky. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Eh, Toto byla prezentace plná výzev, které, ke které jistě bude celá řada dotazů. Nyní se dostáváme k finským zkušenostem. Pan Jane Antikainen, eh, ředitel pro regionální rozvoj eh, na Ministerstvu pro zaměstnanost a hospodářství. Máte slovo. And, um... Děkuji, paní předsedkyně. Já to velice zjednoduším, když eh, Eh, já jsem tady především jako expert na využívání statistik. A já u nás ve Finsku se zaměřuji především na soudržnost a konkurenceschopnost a jsem velice rád, že se mohu s vámi podělit o své představy, jak můžeme měřit soudržnost a říci něco ke konkurenceschopnosti. Eh, vzpomeňte si na druhý diapozitiv z předchozí prezentace pana Sotu, eh, já to vidím vlastně trošku naopak. Tyto dvě cesty jsou ovšem spojené, jdou ke stejnému cíli. Má první <clears throat> poznámka je, <clears throat> že lepší politika soudržnosti je právě cestou k růstu. E, musíme měřit, jak konkurenceschopné jsou regiony. A to je e, taky vlastně naše klíčová otázka. Druhá, druhý bod je tady velice eh, důležitý bod zdůraznit demokratický aspekt a za třetí říci, že všechno musí být relativní z hlediska politiky a velice citlivé z hlediska měřítka. Takže v tomto zjednodušení představme si regionální rozvoj a jeho ukazatele. Máme samozřejmě HDP, se všemi těmi aspekty, které tady už zazněly. Další věc, kterou se snažíme měřit, a sledovat je zaměstnanost, míra nezaměstnanosti, míra zaměstnanosti a podobně. A třetí je otázka demografie. Demografické aspekty jsou tady sledovány jako aspekty z hlediska výkonnosti regionu a e, je to důležité z hlediska celé struktury. Toto je tradiční e, záležitost, tento trojuhelník už od 50. 60. let. Mnohokrát byl tento eh, trojuhelník upravován, kde se eh, tady mm, eh, vlastně zdůraznilo, jak měřit kompetence. Když to doplníme k našemu trojuhelníku, tak dostaneme tento obrazec. Politická relevantnost je ovšem také velmi klíčovou otázkou. Když se snažíme mít eh, holistický růst, pak eh, by to samozřejmě mělo být ve službách eh, prosperity občanů. Tady se nám objevuje tento diapozitiv. Vazba mezi HDP a kvalitou života. Jak vidíte, HDP a celková spokojenost se životem zatímco HDP stále roste, tak eh, to není vůbec eh, relevantní tento růst pro otázku eh, pocitu štěstí. Podívejme se nyní, jak vypadá měření této regionální výkonnosti. Je tady otázka pocitu štěstí, spokojenosti jakožto holistický koncept, to je velice důležitá věc. Máme tam školství, životní prostředí, které se tam měří a také Eh, určité vnější šoky. A pak chci trochu zmínit eh, otázku multi skalarity, multi měřítkovosti a eh, Chtěl bych hovořit o některých aspektech, které se týkají HDP, nezaměstnanosti a Toto bylo zpracováno v Tomasem Hanalem eh, ve Finsku. Vidíte tady otázku konkurenceschopných regionů v Evropě, ale další poučení, které z toho můžeme vodit, je otázka měřítka. Eh, například východní Finsko, když si ho všimnete tady. Eh, východní Finsko, jak vidíte, nemá moc dobrou výkonnost. Je to mm, tady mnohem nižší než ostatní regiony ve Finsku. A tady vidíme eh, situaci na úrovni nad 3, ale když se dostaneme na úroveň nad 4, tak vidíme jiný, jinou situaci ve Finsku. Velice eh, silná průmyslová města, eh, máme soustředěná, ovšem jsou mi tady také centra kompetencí ve východním Finsku. To je velice důležité mít Eh, tyto, tato centra ve východním Finsku. A vidíme, jak celá, celý ten mechanismus funguje. Samozřejmě výzvy jsou, jak to propojit. Je to otázka dostupnosti. Eh, tady je eh, otázka vzdálenosti. Můžeme to <clears throat> propojit větší a menší uzly, můžeme propojit mezi těmito regiony. A samozřejmě, že to platí i v rámci celé Evropy, i v rámci celého světa. A konečně otázka demografie. Tady vidíme z hlediska stáří situace rozložení v celé Evropě eh, velice podobná, eh, podobný obrázek. Můžeme se podívat na Finsko. Tady vidíte modré linky, které ukazují Eh, situaci v roce 2020, ukazují průměry. Jak vidíte, Finsko teď čelí problému demografických otázek, podobně jako Francie, Německo, kterým jsme velmi blízko, kde dochází k velmi silnému stárnutí. A to je samozřejmě také věc, kterou budeme muset nadcházejících desetiletích řešit. Konečně, co tedy měříme, to ovlivňuje, co pak děláme. A když budou naše měření nepřesná, pak to může mít dopad na eh, eh, ovlivnit negativně naše rozhodnutí. Děkuji. Děkuji vám a nyní bych chtěla zahájit diskusi. Eh, a, ah, pardon, máme ještě jednoho řečníka, velice se omlouvám. Ano, pan Van der Moten z Belgie. Vítáme vás tady a omlouvám se vám. No, euh, Já vám moc krát děkuji. Já bych chtěl velice stručně hovořit o výsledcích jedné studie, která nám byla zadána a e, která zněla, můžeme najít lepší ukazatele než hrubý regionální produkt, e, než otázku podpory regionu. Musíme samozřejmě hovořit s jednoduchými ukazateli na jedné straně a na druhé straně eh, musíme používat pouze ty údaje, ke kterým máme rychle dostupné a spolehlivé zdroje od Eurostatu. Abych se dostal k otázce, o které hovořili již řečníci přede mnou, tak chci říci, že HDP Eh, vytváří konceptuální problémy. Není jich asi tolik na národní úrovni, když jde o použití HDP jakožto konjunkturálního ukazatele, ale vytváří více problémů, když na národní úrovni se snažíme použít HDP jako strukturální ukazatel. Bylo to řečeno, růst HDP může eh, vycházet eh, z růstu sociálně škodlivé nebo neužitečné produkce. Tady Otázka stojí tak, že chceme přetvořit HDP na hrubý regionální produkt, abychom měřili regionální aspekty. Z hlediska teoretického jedním z hlavních problémů je otázka, chceme, aby hospodářský růst byl maximální všude na celém národním úrovni, nebo chceme maximalizovat všude eh, životní úroveň obyvatel. To jsou zcela dvě odlišné věci. Můžeme si představit, že v některých regionech, některých zemí můžeme mít pocit štěstí a spokojenosti spojený s něčím zcela jiným, než je regionální produkce. Když eh, se dostaneme k technickým obtížím pro výpočet hrubého regionálního produktu. Pak samozřejmě máme eh, tady eh, problém rozložit eh, národní HDP na regionální úrovni. Ta dezagregace, to rozložení prochází prostředkem <clears throat> propočtů, je to je to konzistentní dát velkou část HDP firmě, která má různé továrny v různých částech a všecko to připočíst na centrální sídlo? Eh, a jsou ty součty jednotlivostí výsledným eh, číslem, které je skutečně reprezentativní. Za druhé také eh, nemáme ukazatele na proměnlivost koupě schopnosti Eh, například ceny v Paříži jsou odlišné než ceny na, jeho, na západě v Limuzánu. A přitom my počítáme, jako kdyby to bylo totéž. Další je otázka těch rozdělení na úrovni nad tři, ale také na úrovni nad dvě. Všichni víme, že Brusel, hlavní město, eh, je HDP velice vysoké na obyvatele, ale my toto HDP nepočítáme Ehm, ovšem eh, na počet eh, obyvatel Brusel eh, hlavní město, protože ti pracovníci přijíždějí z mnohem většího kraje, z větších vzdáleností. Jaké alternativy máme? My jsme posuzovali celou řadu ukazatelů, které jsou k dispozici. Co vidíme? Když seřadíme ukazatele do určitého obrazce, tak vidíme, že je tady relativně dobrá korelace mezi HDP, jakožto hospodářský ukazatel, dále ukazateli materiálního, materiální spokojenosti, které můžeme měřit prostřednictvím eh, čistého příjmu, který zůstává k dispozici po sociálních eh, převodech. Dále otázka zdraví Eh, tady je nejlepší úkaz je eh, naděje na dožití u mužů. Ne, že bych chtěl tady používat nějaký sexismus, ale prostě to je velice dobré srovnání. U mužů je to lepší srovnání než u žen. Dále otázka lid, kvalitativního lidského kapitálu. Opět eh, počet mužů, kteří dosáhnou vysokoškolského vzdělání. To je opět mnohem více Eh, prokazatelnější než u žen. A pak je tady otázka také eh, komunikace. Eh, sociální zranitelnost, tedy dlouhodobá nezaměstnanost například, nebo osoby v situaci velké chudoby. To všechno jsou ukazatele, které se velice těžko směšují s jinými ekonomickými veličinami. Proč? Dnes máte takové, eh, taková, taková centra nebo jádra eh, chudoby i ve velkých městech, které jinak jsou velice bohaté. A myslím, že si musíme uvědomit eh, i tyto odlišnosti. Je to velký problém, ale nemůžeme to směšovat v měření s hospodář, do hospodář, s hospodářskými veličinami. Jsou to jiné veličiny, které potřebují jiná kritéria. Zůstávají ještě ukazatele životního prostředí. Vy je tady v tomto obrazci nevidíte. Proč jsme je vypustili? Protože nám připadá, že je velice těžké je použít na regionální úrovni. I tady si můžeme klást otázku, je lepší soustředit všechny eh, zdroje znečištění v jedné zemi do jednoho určitého regionu, nebo je máme rozložit jednoměrně všude? Co je lepší situace? No, to je otázka, na kterou nelze odpovědět. A myslím, že otázky životního prostředí je třeba nahlížet z jiného hlediska, s jinými ukazateli a s jinými úvahami než hospodářské ukazatele. A teď eh, čas je omezený, tak toto přeskočím. Vypočítali jsme eh, teoretickou způsobilost eh, evropských regionů na základě hodnoty eh, z hlediska 55 evropského průměrného HDP nebo 90 evropského průměrného HDP. Když to HDP vidíme vlevo a vpravo vidíme HDP+, plus, to znamená, že bereme v úvahu i příjmy Eh, čisté příjmy eh, osob po sociálních eh, převodech. Bereme také v úvahu zdravotnictví i lidský kapitál. Celkově vzato. Co to znamená? Některé regiony západní Evropy ztrácí způsobilost. Proč? protože sociální eh, převody jsou tam velmi vysoké, jsou to regiony například s velmi stárnoucím obyvatelstvem, eh, které se pak vrací do země původu po eh, důchodu. Například právě region Limuzen, kde není velmi silná základna produkce, ale eh, ty celonárodní eh, převody eh, umožňují dobrou konkurenceschopnost. Dále Pravda je, že hlavní města získávají způsobilost a to proto, že se tam sice produkuje maximální hodnota, ale část této hodnoty je pak převáděna k dalším regionům v zemi proto, že musíme brát v úvahu, že tyto převody pak vlastně zvyšují způsobilost těchto eh, hlavních měst. Tady vidíme mapu, která bude v úvahu jak HDP, tak eh, otázky eh, zdraví a lidského kapitálu. To je tedy zaznamenáno v původní zprávě, tady na té mapě to dobře vidět není ať už je jakákoliv, jakýkoliv stupeň rozvinutí rozvoje určitého regionu, je třeba brát to v úvahu i z hlediska sociální zranitelnosti. Mohou to být dokonce i regiony, které jsou velmi prosperující. Děkuji. Děkuji, pane profesore. Nakonec této diskuse bych také ráda dala slovo Evropské komisi. Je tady Filip Mumfoch, možná ke konci diskuse. Jan Olbrich se hlásí jako první do této diskuse. Děkuji, bylo pro mne jako pro politika velice zajímavé si vyslechnout eh, řečníky, kteří analyzovali statistiku. Jednou se mě ptali, jaké máme HDP eh, na hlavu. My jsme říkali 74,9%, Oni říkají, že to jsme na tom dobře. Já myslím, že občas je statistiky. Je potřeba změnit způsob, jak se statistiky počítají. To jsem na to říkal já. Můžeme do nekonečna opakovat, že je to demokratické, je to problém sedmého, šestého i pátého programu. Já jsem rád, že to někdo všechno opakuje pokud chceme pracovat na růstu Evropy, tak musíme investovat do regionu, to je jasné. Mám ale pocit, že tady si trochu pohráváme se dvěma různými skutečnostmi. Za prvé, jak popsat a definovat úroveň rozvoje a životní úrovně. Ekonomové používají různé ukazatele a pro mě je to opravdu hrozně zajímavé. Ale na druhou stranu také máme politická rozhodnutí. A politická rozhodnutí ta prostě stojí na HDP na hlavu. Tečka. Takže když se má rozhodovat o tom, kam půjdou peníze, tak se to rozhoduje na základě HDP když se hodnotí účinnost a efektivita politiky, tak si můžeme klást otázku, jak ji poměřovat. A tady se snažíme nacházet různé ukazatele. A potom používáme ukazatele pro účinnost, to je sice pravda, ale pak se na tom základě rozhoduje, kam ty prostředky půjdou a to už se zase počítá na základě HDP na hlavu. A možná bychom se měli dívat na všechny tyto mapy, protože vidíme, z té přednášky pana profesora Šlachty. Takže v podstatě, ať se podíváme na situaci z jakého pohledu, téměř pokaždé to vypadá ta disproporce stejně. Možná, že tam byly tři nebo čtyři rozdíly. Ale politice, politici se budou snažit, naši kolegové se budou snažit to vlastně zakrýt. Protože kdybychom poukázali na něco jiného, kdybychom to postavili do jiného světla, tak bychom přišli o způsobilost eh, k evropskému financování a byla by to politická sebevražda. HDP a při všech jeho problémech odráží obecnou situaci a politici nebo my je použít můžeme, anebo to tak není. A bude potřeba používat daleko složitější soustavu ukazatelů, ale potom by to mělo platit nejenom při hodnocení účinnosti, ale i při rozhodování, kam prostředky půjdou. Protože pokud ne, tak se dostaneme do zcela schizofrenní situace. A poslední připomínka. Možná jednoho dne se na té mapě ukáže, že tam, kde je HDP nejnižší, tam jsou lidé nejšťastnější. A potom otázka, jestli ty prostředky půjdou těm nejbohatším nebo těm nejméně, eh, nebo těm nejšťastnějším. Hlásí se ještě tři kolegové a kolegyně, pak dám možnost odpovědět řečníkům. Lambert van Nisteruj, prosím. Děkuji mnohokrát. Já mám pocit, že vždy je potřeba více vědět, ale otázka je, co potom s těmito informacemi uděláme. těchto příspěvků bylo zajímavé si povšimnout toho, že mnozí říkáte, že existuje celá škála různých ukazatelů, ale přesto HDP je velmi důležitým měřítkem rozvoje. Když rozdělíme prostředky, tak minimálně pro Fond soudržnosti a strukturální fondy je HDP tím hlavním měřítkem a bude tomu tak i do budoucnosti. Když se podíváme na strategii 2020, tak tady vlastně vzniká určitá nová generace fondů. A následně se tedy nabízí otázka na základě těchto uh, prezentací. Mohli bychom u HDP Plus používat stejná výstupová kritéria, jaká používáme nyní? Máme dostatečně kvalitní údaje? Tady ve výboru pro regionální rozvoj jsme měli eh, stanovisko ke kvalitě údajů, které používá Eurostat. Když budeme muset hodnotit eh, programy, jak k tomu budeme přistupovat. A teď k územnímu faktoru. Tady zase máme různé věci. Máme zásadu subsidiarity. Když se podíváte už jenom na Belgii, na regiony a na Brusel, tak vidíme, že tady zaznamenáváme už i v Belgii samotné velké problémy. Eh, to znamená, že tu teritoriální dimenzi do té politiky dostatečně zakomponujeme a eh, to, co nám chybí v návrhu komise teď konkrétně je to, že eh, ty programy na podporu excelence v oblasti rozvoje, vývoje a výzkumu musí být teritoriálnější, to je jasné. Máme zde určitě Regions of Excellence, regiony excelence, to byl program, který už ale skončil to jsme zrušili a ty prostředky se, myslím, přesunou teď do Fondu pro soudržnost eh, pro nové členské státy a chceme, abychom právě v nich excelenci dále rozvíjeli. To je pro mě to téma, které je potřeba ještě pořádně prodiskutovat. Možná, že byste nám mohli dát několik návrhů, jak by tato diskuse mohla probíhat. Děkuji. Děkuji, Elizabeth Schroeter. Eh, děkuji. Já jsem eh, v první řadě velice ráda, že toto slyšení zde probíhá. Eh, ačkoliv zde mnoho poslanců není, nebylo by asi špatné výstupy z tohoto slyšení jim předat. Je to důležitý bod, o který jsme dlouho bojovali a je důležité se tím zabývat. HDP totiž Eh, nereprezentuje úplně všechno, co by bylo nutné reprezentovat, tak abychom dobře ukázali teritoriálně sociální soudržnost, které chceme, eh, kterých chceme dosáhnout. HDP je zkrátka indikátor omezený v těchto, v těchto věcech a tím pádem v něm určitá data chybí eh, reprezentuje nesprávně. A tímto vlastně řežeme do vlastního masa, řežeme do živého, protože my si myslíme, že ty strukturální fondy můžou něčeho dosáhnout, ale eh, když se podíváme na zprávy komise, tak tam ty úspěchy nevidíme. To si dobře uvědomujeme. Ty úspěchy jsou velice omezené. A to souvisí s tím, že eh, ten indikátor, kterým to reprezentujeme, hodně problematicky na reprezentaci těchto, těchto věcí. Data jsou nesprávná právě proto, že ty problémy se řeší nesprávným způsobem kvůli tomu principiálnímu indikátory. A to vidíme například v příspěvku pana van der Motena, Eh, kdy se hovoří například o tom, že když se HDP vezme jako základní kritérium, eh, a to nechci spochybňovat, prosím, HDP je naprosto zásadní indikátor. Já nechci mít nic, kde by HDP vůbec nefiguroval jako indikátor. To ekonomické hledisko je velice důležité, ale ty věci to reprezentuje nesprávně správně. Máme zkrátka nějaký region, který lépe podle HDP, než jak bude vypadat, když se tam podíváme a použijeme jiná kritéria, konkrétně kritéria sociální. Máme zde hospodářskou, ekon. a sociální a teritoriální dimenzi. A e, v případech vývoje některých států e, vidíme oficiálně pozitivní vývoj, ale když se podíváme na sociální kritéria, tak se to okamžitě převrátí a vidíme, že to je negativní, protože um, ty pozitivní výsledky jsou v podstatě velice omezené a zdaleka neplatí pro všechny. Takže um, to by byl důvod pro to, abychom um, pak angažovali sociální fond. Ale pomocí indikátoru HDP samotného tak do této situace vůbec nedospějeme, protože to pozitivní, eh, to pozitivní eh, vidíme bez relace k tomu ostatnímu. Vidíme pouze rozvoj HDP a pokud se na rozvoj budeme zaměřovat vůbec pouze podle HDP, eh, tak v podstatě vůbec nemůžeme pochopit, jakým způsobem je možné, že, že nedochází k rozvoji. Potřebujeme další kritéria, abychom měli komplexnější obrázek obrázek, abychom věci viděli z více úhlu. Ehm, velice dobře hodnotím ten příspěvek o tom ehm, zapojení těch teritoriálních aspektů, z čehož je jasné, že HDP není přímo závislým indikátorem ehm, s situací dostupnosti v některých, některých regionech. A to je další otázka. Jakým způsobem chceme tyto věci diferenciovaně zobrazit, když máme málo peněz? Například eh, v západní a střední Evropě máme méně peněz, než kolik má třeba Rumunsko-Bulharsko v současnosti. Většina strukturálních fondů teď poteče do Bulharska, do Rumunska. Ve zbytku členských států bude méně peněz než do posud. A když budeme mít méně peněz a když ty peníze budeme muset aplikovat vyloženě cíleně, tak podle mého názoru nutně budeme muset kromě HDP vyvinout další kritéria. Jde o to přibrat k HDP další kritéria a já si myslím, že to i pan van der Moten zdůrazňoval naprosto jasně. A máme zde takový velký protimluv mezi jednotlivými příspěvky, protože pan Šlachta je přesvědčen například o tom, že kromě HDP nepotřebujeme nic jiného, ale ti ostatní už říkají daleko jasněji, že HDP je indikátor omezený a že má omezené možnosti zobrazovat reálnou situaci v terénu. A e, tím pádem mám otázku na pana Šlachtu. Jak vnímáte příspěvky vašich kolegů ostatních řečníků. Jak byste je hodnotil, kde, eh, protože konec konců se v nich hovoří o v podstatě úplně jiném obrázku situace než v příspěvku vašem, pane profesore. To je jedna otázka. Druhá věc eh, je na pana van der Motena a na pana Sotu. Eh, pokud je to tak, jak říkáte, tedy že HDP musí být indikátor, který se bude opravovat podstatě, že se musíme podívat na podrobnější situaci, potřebujeme se podívat na eh, participaci jednotlivců a případných regionů na HDP. Když to tak bude, co byste navrhovali vy v první řadě, eh, abychom dostali obrázek o té reálné situaci, ve které jsme? Samozřejmě podle nařízení se bude, bude, bude postupovat podle HDP, ale víme, že tam budou nesrovnalosti, že tam budou chyby. Měli bychom tím pádem do nařízení zabudovat další kritéria na určitá místa, tak abychom tyto problémy náležitým způsobem korigovali? Samozřejmě to jsou otázky procentních sazeb, dodatečných i indikátorů. Zde máme určitým způsobem ještě volný manévrovací prostor, abychom sem zasadili další prostředky, které chceme. Jaké byste měli v této oblasti návrhy a podněty? Děkuji vám. Děkuji a ještě jednoho mluvčího si dáme, než se začne odpovídat Kalim Madel, prosím. Merci beaucoup, madame la présidente. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, děkuji vám, pánové, za vaše prezentace. Já mám několik drobností. Eh, nejsem si úplně jistá, zda na to padla odpověď. Od podzimu ekonomové hovoří o tom, že HDP vlastně žádným způsobem neodpovídá mezinárodním evropským regionálním požadavkům a že jsme v podstatě v měnícím se světě. A právě proto já si myslím, že eh, ta otázka ukazatelů ukazuje, že nejsou dobře koncipovány. Mm, zvolili jsme špatnou metodu. A jedna z věcí, která byla řečena, je právě otázka růstu. HDP umožňuje růst. Ovšem, náš způsob produkce i spotřeby je takový, že budeme-li používat jedině tento ukazatel, lituji, ale pak prostě nekonečný růst přece není, není možný. Ani stromy nerostou do nebe. E, máme jen jednu planetu. A tady si myslím, že je ta hlavní otázka politiky soudržnosti. Politika soudržnosti musí spojit způsob výroby ale také všechny, živo, všechny aspekty životního prostředí. A tady je právě problém. My jsme použili ukazatele, eh, které dávají eh, dělící línii mezi spekulativní ekonomií a reálnou ekonomikou. A také se vyjadřuje bohatství pouze tím monetárním způsobem. A já vám kladu tuto otázku. Co znamená bohatství pro dané území? Co to znamená bohatství určitého regionu z hlediska nezaměstnanosti, z hlediska zdravotnictví a podobně? A myslím, že toto je eh, klíčová otázka. Druhá věc. Říká se nám, že zatím nemáme na vybranou. Ale existuje také koeficient, eh, který nám poskytuje určité aspekty. summit v Johannesburgu, tedy summit o planetě, používal další ukazatel, který dnes přebírají i některé další subjekty, některé regiony, a to je otázka eh, ekologické stopy. A to umožňuje právě si představit způsob produkce, způsob eh, spotřeby a ukázat, eh, jak velký velký povrch planety, zejména ve městech, vlastně mobilizujeme pro svůj život. A už na závěr chci jenom říci, že otázka ukazatelů, to je také otázka demokracie. Můžeme se zeptat, Evropští občané, co je pro vás nejdůležitější? Co je nejdůležitější pro vaše štěstí? Tady je také otázka participativního postupu. Například na severu Francie v oblasti Calais eh, byl proveden takový experiment, kde vlastně se právě eh, eh, průzkum dotazoval občanů, co je pro vás nejdůležitější. Často se objevovala v popředí sociální zabezpečení, životní prostředí a podobně. To je právě ten postup participativní a ten je třeba začlenit. Děkuji a nyní poprosím odborníky, aby se podělili eh, o odpověď. Můžete odpovídat ve stejném pozadí, v jakém jste vystupovali, nebo ne. Děkuji mnohokrát za vaše otázky a za připomínky. Nejprve odcituji část svých závěrů protože je možné, že někteří poslanci mě správně nepochopili. Možná jsem nebyl úplně přesný ve svém vystoupení. HDP je stále důležitým ukazatelem, ale musíme zlepšit metodiku jeho výpočtu. Přesto myslím si, že bychom se měli snažit eh, zlepšit to, jak vypočítáváme HDP. Hodně jsme zde hovořili o srovnatelnosti na regionální úrovni. V městských oblastech, především to se hlavních měst týče, máme velmi vysoké HDP i v nových členských státech. Nemáme totiž řádně spočítáno nebo započítáno produkci mimo hlavní města a přiškneme ji hlavním městům typu Prahy nebo Varšavy. Kromě toho také možná nemáme dobře ošetřenou otázku finančních služeb. To je další příklad, ve kterém bychom mohli metodiku zlepšit. Jak jsem říkal, do HDP započítáváme produkci, která má negativní dopady na životní prostředí. Existuje tedy mnoho důvodů, ze kterých eh, musíme chtít zlepšit metodiku, výpoč- zlepšit metodiku výpočtu HDP. A kromě toho jsem říkal, že bychom se měli snažit vytvořit určité syntetické uh, indikátory, poukazující uh, na sociální stát a na bohatství národu. A já mám pocit, že jak v národních statistických úřadech, i v Eurostatu máme problém, jak spočítat bohatství národů, protože to není úplně jednoduché. Musíme ale také vzít v úvahu sociálně územní aspekty soudržnosti, což jsou konec konců věcí, o kterých se tady hovořilo. Myslím, že Jan Olbrit poukázal na celkem důležitou věc jsme zvyklí na aspekty soudržnosti, které se objevují ve smlouvě, tedy sociální, hospodářskou a územní soudržnost. A potom se snažíme najít způsob, jak prostředky řádně využít. Nicméně existují určité soudržnosti, které nejsou zmíněny ve smlouvě, jako třeba kulturní soudržnost Evropy nebo politická soudržnost Evropy. Pokud bychom do toho započítali tyto aspekty soudržnosti, tak možná bychom si najednou mysleli, že ty peníze mají jít i do jiných oblastí, nejenom do oblastí, které a, přímo vytvářejí růst. Teď k té otázce, co nám chybí ve stávajících návrzích nařízení. Já mám pocit, že i na programové úrovni nám chybí jedna věc. Máme totiž velmi globální indikátory na jedné úrovni a potom velmi operativní indikátory ve smyslu, kolik podniků se toho zúčastnilo, kolik účastníků a tak dále. A potom máme HDP. Chybí nám vlastně ten prostředek, ty specifické cíle. A může to být na programové úrovni nebo na úrovni EU. Máme tedy 20, eh, máme hlavní indikátory EU 2020 a měli bychom možná i pojednat tu prostřední úroveň. A v té si myslím, že nám chybí územní diemze. A z toho si tolik trvám na tom ukazateli dostupnosti. O tom se hodně psalo, ale zatím, možná se pletu, jsem na evropské úrovni neviděl takovýto ukazatel dostupnosti. tak abychom alespoň viděli, kdo má rozumný přístup k příležitostem pro růst. Děkuji za vaše připomínky a za otázky. Rád bych zareagoval na pár věcí. Já myslím, že všechny regiony se snaží pohrávat se s hranicemi a s pravidly. Proč nemáme jasná pravidla? že třeba pokud překonáte určité hranice, tak eh, následně za to budete, budete odměněni. Prostě pokud chcete na londýnskou olympiádu, tak se musíte kvalifikovat. Některé regiony zatím možná ani nejsou motivovány dostatečně k tomu, aby překonávaly nějaké cíle. A možná je to proto, že za to nejsou odměňovány a odměňovat za překonání cílu by bylo žádoucí. Potom ještě další věc, kterou si zmínil ve své prezentaci. V některých zemích bychom se měli zabývat tím, na jaké základní jednotky rozdělujeme své země. A v každém případě si myslím, že bychom měli zahrnout zde takzvané regiony excelence. Na druhou stranu je dosti těžké poměřit úrovně kompetence a komunikace, která probíhá mezi těmi jednotlivými úzly dokonalosti. Oui, alors pour répondre à... Abych odpověděl na otázku, tak chci říct, že zcela souhlasím s paní poslankyní HDP. Určitě není nejlepším ukazatelem, aby reagovalo na mezinárodní eh, aspekty a trvale udržitelný rozvoj. Bylo od nás očekáváno, že to bude jednoduché a také, že se na věci podíváme z hlediska rozložení a uspůsobení eh, kritérií z hlediska politiky soudržnosti. A v tomto rámci jsme se pohybovali. Konkrétně tedy, když se ptáte, co bych navrhoval přidat k HDP, pak, eh, jak jsem už řekl, určitě ten ukazatel pocitu spokojenosti či štěstí. To je určitě ten nejméně Eh, špatný ukazatel. A pak je tady také čistý příjem po všech sociálních odvodech. Eh, pak eh, také otázka naděje na dožití u mužů. A ehm, jeden či dva ukazatele z hlediska školství, vědy, výzkumu. Tady by bylo zapotřebí, aby nám Eurostat poskytnul čísla v, v regionálním měřítku, které se týkají vědy a výzkumu. Tady bychom potřebovali u celé řady zemí lepší procenta. Máme eh, ve většině případů pouze eh, údaje pro eh, celý stát, ale nikoli pro jednotlivé regiony, takže tady by se také tento ukazatel dal ještě dále vylepšit. Mohu ještě říci, že jde o to radikálně posoudit revizi, jak jsou definovány eh, NAC 2 a NAC 3. Eh, trošku to uspůsobit určitým, eh, určitým oblastem z hlediska zaměstnanosti, takové spádové oblasti zaměstnanosti. To by určitě v případě Belgie třeba se svým federálním uspořádáním je ten problém ní, zda je možné překročit Eh, hranice těch eh, jednotlivých složek celé federace a vytvořit si právě takové spádové oblasti z hlediska zaměstnanosti. A ještě poslední reakce k tomu, co bylo řečeno. Eh, index JD, já přesně nevím, co to je, jestli se tím vlastně sledují eh, odlišnosti mezi průměry v jednotlivých regionech. Jestli jde spíše o měření eh, příjmů eh, uvnitř jednoho regionu, pak je to prakticky vlastně otázka výpočtu, tedy je to index GNI. Tady jsou ty vzorky relativně dost omezené. A nebo se můžeme eh, obrátit eh, na údaje fiskálních statistik, kde eh, prostě zase jsou problémy, protože ti nejchudší vůbec neodvádějí daně a ti nejbohatší zase naopak. Takže je to opravdu velice složité to vypočítat. A proč vlastně takový seznam GNI? protože je to otázka sociální zranitelnosti. A je tady celá řada dalších ukazatelů, které to umožňují. Je třeba být velice pozorný. E, otázka sociální zranitelnosti. To jsou věci, které jsou velice zkreslené v celonárodním měřítku. Můžeme použít e, hodnoty e, míry nezaměstnanosti, ale ono to především záleží také na tom, jak jednotlivé národní eh, předpisy upravují otázky nezaměstnanosti. Je to tedy velice choulostivé, ale já bych byl rád, kdyby se tak mohlo postupovat. A jestliže se tak bude postupovat, musí to být nezávisle na indexech výkonnosti eh, ekonomicko-sociálních eh, v daném regionu. Vielen Dank. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Já bych jenom řekla ještě jednou, jak složitá celá tato problematika je. Možná bych eh, vycházela z této otázky. Jaký je vlastně náš cíl? Musíme, eh, když přemýšlíme o nových nebo dodatečných indikatorech, nebo stávajících indikatorech a jejich zavádění nebo nezavádění, musíme se ptát, čeho tím chceme dosáhnout. Jde nám o zvýšení kvality života, to je cíl politiky soudržnosti, zrušení disparity mezi regiony, takže jednoznačně to s kvalitou života nějakým způsobem souvisí. Ale jak ji změříme, tuto kvalitu života? Jak ji změříme v Rumunsku? Jak ji změříme ve Westfálsku? Jak ji změříme v Bruselu? Jak ji změříme v Praze? To už je hodně ošemetné. A když se podíváme eh, na fakt, že budeme mít méně prostředků, tak se musíme zcela jasně podívat, jaký příspěvek politika soudržnosti může mít. Realisticky za to. Jinak vytvoříme systémy a podmínky, které nebudou vůbec splnitelné. Takže já si myslím, že se může jednat o příspěvek k odbourávání disparity, ale vzhledem k tomu, že bude méně peněz, a teď hovořím jménem všech těch regionů, které už v příštím programovém období nebudou mít k dispozici dodatečné prostředky. Každopádně jich bude celá řada. Tak je otázka, jaký tento příspěvek konkrétně bude. Takže musíme být realističtí. A teď, co to jsou indikátory? Chudoba, to by určitě mohla být indikátorem, eh, to, z, to by znělo velice dobře, ale když řekneme chudoba, jak to bude konkrétně vypadat takovýto indikátor? Eh, samozřejmě faktor chudoby je faktor velmi rozhodující a do značné míry jej možná lze vyjádřit procentuálně pro konkrétní zemi, ale není to vůbec jednoduché a všechno má své dopady. Eh, a než začneme přidávat další indikatory, nebo eh, než začneme říkat, ne, my si to všechno přepočítáme z tohoto jednoho indikátoru, musíme si uvědomit, co to ve finále bude, bude eh, znamenat. Protože eh, pokud budeme chtít, můžeme se lépe zaměřit na cíle, ke kterým směřujeme. To je ta zásadní otázka. A možná, že tu je ještě jeden faktor, který by byl dobře změřitelný, to by byl ten faktor demografický. Možná bychom měli přehodnotit, eh, jak tento faktor působí v regionech, protože ji můžeme velice dobře vnímat. Eh, to by pro mě například byl faktor, který by k HDP bylo možné přidružit. Další otázka, kterou bych ještě si dovolila, eh, je otázka, zda by nebylo vhodné nastavit indikátory v rámci členských států. Vím, že by to bylo velmi složité, ale upřímně se obávám, že spíš se věci zhorší, že budeme mít horší měření a e, ráda bych, abychom k té věci přistupovali poněkud opatrně. Děkuji, Sean Kelly. Děkuji mnohokrát. E, e, ze všeho nejdříve děkuji všem mluvčím za jejich příspěvky a děkuji za velice zajímavou rozpravu. Eh, není pochyb, že z politického hlediska je nejsnazší a nejčastěji volená možnost používat pouze HDP, eh, protože sice je to indikátor lehko definovatelný, na druhou stranu není úplně dokonalý, takže se musíme posunout nad rámec tohoto indikátoru. Zmíněno bylo několik různých návrhů, technicky budou těžko spočítatelné, což je ten zásadní kardinální problém této celé věci. Mě zaujal ten koncept HDP plus 1, eh, ten eh, disponibilní příjem, Ovšem ani toto není spravedlivý indikátor v tom smyslu, že bychom měli stejný disto, disponibilní příjem e, v různých zemích, protože ta kupní síla se liší. Tisíc euro v jedné zemi vám koupí něco, ale úplně něco jiného v jiné zemi. A pak máme různé takové ty indikátory, jako je blahobyt, chudoba, zdraví, průměrná délka života, eh, Ovšem to není exaktní věda, protože často souvisí s, s životním stylem eh, lidí, který může vést k obezitě nebo k jiným chorobám. Eh, objevuje se kouření ve větší či menší míře. Takže ani toto není snadné řešení. A já, pokud mohu poprosit, bych od těch čtyřech gentlemanů za mnou eh, rád slyšel to, že zkrátka je zavřeme někam do místnosti, dáme jim tam mídlo a sud Guinnessu a chtěl bych po nich, aby vypracovali řešení pro Evropu jako celek, protože momentálně je těch názorů a různých návrhů zkrátka tolik. A ano, všechny jsou rozumné do větší či menší míry, ale v podstatě eh, vůbec nevíme, vůbec toho nejsme rozumní, musíme se dohodnout na jedné sadě nástrojů HDP plus jeden nebo dva další, ať už to bude cokoliv. Děkuji, Rika, co nejkratší, prosím. Kiitoksia puheenjohtaja, olen hyvin lyhyt. Děkuji, paní předsedkyně, já budu velice stručná. Ehm, ze všeho nejdříve. Myslím si, že HDP potřebuje ještě nějaký doplňující indikátor. Jako společníka však neznamená to, že HDP eh, nemůže být nejdůležitějším kritériem. Argumentů jsme slyšeli celou řadu, ať už pro nebo proti. Eh, nebo respektive pro HDP nebo pro jiné indikátory. Když se podíváme na HDP samostatně, tak je jasné, že to nereflektuje základní problémy, které existují v jednotlivých oblastech. Jak jsme slyšeli z prezentací, eh, je to velice často ten případ eh, a hlavním cílem, když hovoříme o indikátorem, by mělo být to, že chceme zjistit, jak je možné snížit propasti a rozdíl mezi jednotlivými oblastmi v Evropě, to jednak, a jednak, jak eh, zlepšit tu podpůrnou funkci a zlepšit efektivitu vytváření indikátorů. Já si myslím, že pan Antikainen e, používá velice dobrou logiku v tom smyslu, že se začíná negativními indikátory, které nám moc nepomáhají, takže možná, že bychom mohli přijít s nějakým v vozovkách pozitivnějším indikátorem nějaké překročení Prahu nebo něco takového, co by vždycky způsobilo pozitivní dopad. Rovněž by bylo důležité měřit udržitelné výsledky mm, eh, v rámci podpory, kterou poskytuje a poskytujeme. A kromě toho ještě několik slov dovolte ke stárnutí populace a demografickému rozvoji. Když porovnáme ty takzvané nové indikátory, tak bych řekla, že v rámci měření eh, by toto mohla být velmi realistická alternativa stárnutí jako téma, které bude mít obrovský dopad na naši konkurenceschopnost a v tomto smyslu bylo velice dobré, kdybychom mohli jakýmsi způsobem předjímat situaci v rámci regionální politiky a cílů, které s ní souvisí. Eh, městská politika, eh, to souvisí s prezentací pana Antikajnena. Eh, já si myslím, že velice hezky přednesl problémy, které vidíme v různých zemích, v různých městech. Ty situace se hodně liší když se podíváme na velká města nebo malá městečka, například ve Finsku máme spoustu měst, která mají méně než 100 000 obyvatel, ale i tam mají e, značné problémy, takže nelze se pouze zaměřit na počet obyvatel. Potřebujeme i zde další a lepší indikátory, které budou reflektovat problémy a reflektovat dopady e, možné podpory. Nakonec eh, chci všem poděkovat za výborné prezentace. Děkuji. Děkuji. Eh, než požádám naše odborníky eh, o reakce, chci se zeptat komise, jestli ona chce něco říci. A rovněž, co nejstručněji, prosím. Very brief, um... Děkuji, já budu velice stručný. Děkuji za opravdu zajímavou rozpravu. Možná bych rád připomněl jeden důležitý aspekt, a to je to, že bychom měli rozlišovat mezi těmi hodnotovými krokami vytváření programů politik soudržnosti. První věc, kterou musíme zvážit, je výběr regionů, které budou způsobilé pro jednotlivé programy. Za další je to určení finančních alokací, které budou k dispozici členským státům a regionům potažmo a za další vytvoření e, operačních programů jako takových. Pokud jde o tu způsobilost, e, tak tady je skutečně potřeba mít indikátory, které budou mít konkrétní funkce, které budou stabilní v čase, které budou předmětem koncenzu, pokud jde o to, co znamenají a pokud jde o jejich kapacitu eh, reálně reprezentovat úroveň rozvoje v daném regionu. A kromě toho eh, musí umožňovat eh, alokaci prostředků z politiky soudržnosti do nejchudších regionů Evropy, což je jeden z hlavních i nadále jeden z hlavních cílů politiky soudržnosti. Chceme zejména prioritně podporovat nejchudší regiony v Evropě, pokud je tedy známe samozřejmě. A důležité je také harmonizovat prostředky k dispozici na regionální úrovni eh, což dramatickým způsobem vlastně omezuje náš, naše pole eh, volitelných indikátorů. Pokud jde o ty alokace teď, nezapomínejme, že sem zapojujeme další indikátory, zaměstnanost, nezaměstnanost, vzdělání, ob, eh, plochu, populaci a pokud jde o e, to samotné přiřazování finančních prostředků, to samozřejmě záleží na jednotlivých aktérech, evropských institucích, členských státech, místních institucích, aby ty operační programy náležitým způsobem vytvořily. A zde se zohledňuje opravdu spousta indikátorů a e, jednoznačně se neomezujeme pouze na HDP. Děkuji. Děkuji. Někdo musí něco k tomu říct, ne? Někdo z vystupujících odborníků. Já jsem chtěl přidat ještě jeden krok k tomu třetímu kroku, který zmínila komise, a to předložení zprávy Evropskému parlamentu. Tak, abyste měli jasnou zpětnou vazbu, než se bude rozhodovat o dalším, uh, dalších finančních výhledech. Rovnoprávnost mužů žen by také měla být zahrnuta mezi indikátory. My jsme tady čtyři muži a myslím, že to mluví samo za sebe. Já jsem chtěl jenom zopakovat, že demografické ukazatele jsou jednoduše změřitelné a pochopitelné a proto by měly být zahrnuty. Chcete ještě vystoupit, pane profesore? Šus. Ano, jen dvě, tři malé poznámky. Chci tedy říci, že uh, disponibilní příjem to je vlastně uh, ale statistiky nám neudávají regionální koupěschopnost. To je na národní úrovni, což ovšem pak eh, neznamená to tež ve různých částech národního území. Dále, cílem by měly být eh, ty dosáhnout co nejmenších rozdílností mezi regiony. No a to je otázka, jestli to tak opravdu je. Eh, to záleží na tom, co chceme. Představte si, že by politický cíl v jedné zemi bylo, mít eh, určitou, určité území, kde je velmi málo obyvatel, takový jako určitý národní park a na druhé straně eh, koncentrované obyvatelstvo s ekonomickými činnostmi. No, pak si nem, já si nemyslím, že co nejmenší rozdíl mezi jednotlivými regiony je výloženě naším cílem. Eh, otázka čistého příjmu po sociálních odvodech lidé, kteří bydlí eh, v oblasti, kterou bychom chtěli přeměnit na národní park, eh, ti, eh, no zní otázka, jestli budou mít stejnou životní úroveň jako ostatní. A soudržnost znamená to vždycky, že je třeba všechno všude stejné? To je politická otázka, není na mě, abych já odpověděl. To na to musí odpovědět politici. Dále, stárnutí obyvatelstva jakožto ukazatel. Každý ukazatel má určitý smysl podle toho, jakou politickou volbu s tím spojujeme. Můžeme říci, že stárnutí eh, obyvatelstva je problémem, ale můžeme stejně tak říci, že je to úspěchem, eh, protože před 50 eh, lety byla otázka stárnutí spojena také s mírou plodnosti. Dneska, dnes to především závisí na průměrné délce života. Je to špatně nebo je to dobře? Já myslím, že každý ukazatel eh, má své aspekty, kterým se musí věnovat politikové. A politikové musí eh, stanovit cíl a pak teprve volit řešení. Eh, Stárnutí ale také může vytvářet nové příležitosti pro podniky. Všechno je propojeno. Naštěstí se nemusíme dnes nijak rozhodovat o žádných ukazatelích, ale domnívám se, že tato diskuse a vaše připomínky, vaše studie, vaše výzkumná práce, vaše vlastní zkušenosti eh, nám otevírají nové cesty, o kterých se můžeme zamýšlet eh, také v rámci vyjednávání regulačního rámce. Pokud budete chtít, abychom rozdali některé tyto dokumenty, tak nám je, které jste nám předložili, tak nám je prosím dejte, my je potom rozdáme ostatním. Od komise informace budeme potřebovat, až se budeme zabývat eh, částmi regulačního rámce, které se týkají ukazatelů. Takže i vám děkuji za váš příspěvek. Kolegyně a kolegové, dostali jsme se ke konci dnešního zasedání bodů různé nic nemáme, ale že byste se teď někdo přihlásili. Znova se setkáme 25. ledna. Přeji vám všem příjemný odpočinek během nadcházejících téměř dvou týdnů. Co se nevrátíme do této budovy, děkuji také tlumočníkům a přeji šťastné svátky a všechno nejlepší do nového roku. Děkuji. Tímto uzavírám naše zasedání.